Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Dámy a pánové, vážení kolegové, zahájíme naše dopolední zasedání. Bude to původní zasedání velmi krátké, bude trvat jenom jednu hodinu. Vítám tedy Janin Henis. Bien. Euh, notre ex-collègue. Naši bývalou kolegyni ty jsi tady znovu v Evropském parlamentu, určitě jsi spokojená. Je to ministrině obrany Nizozemska, první žena, která plní tuto funkci. Blahopřeji, teď už poněkud eh, déle než jeden rok. Děkuji, že jsi přešla do tohoto podvýboru před prosincovou radou, která bude věnována společné bezpečnostní a obranné politice se náš výbor snaží pozvat co největší počet ministrů obrany členských států. Všichni tedy na naše pozvání nereagují, takže já tobě děkuji za to, že jsi přišla. Nizozemsko je velmi aktivním aktérem v civilních a vojenských misích společné bezpečnostní obrané politiky. S Tysem Bermanem minulý týden jsme byli v Kábulu a tam jsme viděli, jak je velký ten nizozemský kontingent v evropské policii, je tam ale také vojenská mise, která se připravuje v Mali, takže Nizozemsko velmi přispívá k evropské obrané bezpečnostní politice. Je to také země, která je opravdu na vrcholu, pokud jde o ty otázky sdílení, protože vy děláte společné akce s Belgií, pokud jde o námořní operace s Německem, tam máte také některé společné jednotky, takže to je opravdu Eh, takový předvoj toho evropského postupu, který na straně mnohých členských států je spíše v teoretické rovině. Takže proto zde máme spoustu důvodů k tomu, abychom měli tuto zajímavou diskuzi. Znovu ti tedy děkuji za to, že jsi mezi nás přišla, protože vím, že máš velmi nabitý program, takže se snažíme, aby tochom, abychom byli velmi struční. Děkuji. Me peace. Um, former colleagues, I have to say. Uh, some of... Vážené bývalé kolegyně, vážení bývalé kolegové, asi eh, eh, celá řada z vás ví, že jsem zde byla europoslankyní, opustila jsem parlament v roce 2010, byla jsem poslankyní 6 let a když jsem zde dnes opět, tak to samozřejmě ve mně zbuzuje různé vzpomínky. Předtím, ještě dlouho předtím, než jsem se stala europoslankyní, tak jsem strávila několik let v Rize v Lotyšsku jako úředník Evropské komise. Lotyšsko bylo v té době kandidátskou zemí. Byla to země, která se snažila vypořádat s přechodem a když jsem, živila, eh, když jsem žila v Lotyšsku, tak jsem si uvědomila, že svoboda, bezpečnost a prosperita nemůže být nikdy považována za něco samozřejmého. A eh, došla jsem tedy k závěru, že prostředí svobody a bezpečnosti takové, kde jsem rostla já sama, nikdy není samozřejmostí a že stojí za to o něj bojovat a to každý den. A o několik let později eh, mě to napadlo opět při jedné mé návštěvě Bělorusku. Chtěla bych to tedy říci takto. Chtěla jsem se, eh, měla jsem v úmyslu setkat se s opozicí v Bělorusku. Nicméně se mi to nepodařilo, protože jsem byla vyslýchána a Lukašenko a jeho lidé mi zakázali vstup. A tento incident eh, opět posílil mou víru, víru že Evropa má klíčovou roli v tom, jak hrát důležitou úlohu pro zajištění bezpečnosti a obrany i v jiných zemích a já také doufám, že stále podporujete i boj za demokracii v Bělorusku. Stabilita a demokracie takových zemí, jako je Bělorusko, není pouze v zájmu těch samotných zemí, ale také v zájmu Evropy. Zcela jistě se dohodneme, že i to, co se děje v jiných částech světa, ať už jsou při našich hranicích nebo eh, ať jsou stálené, mají přímý dopad i na naši vlastní bezpečnost a prosperitu. Je jasné, že zapojení Evropy do konfliktních regionů eh, neslouží pouze k tomu, aby byl omezován terorismus, ale je to také k tomu, abychom chránili své obchodní cesty, abychom zajistili přístup k surovinám, které jsou tak zásadní pro náš průmysl. A z toho důvodu se Evropa nemůže obracet, nemůže si dovolit k tomu, to, aby se obracela k zády k problémů, které jak se hoří eh, v jiných zemích, které je třeba hasit a ty požáry eh, hoří v různých eh, částech světa a také se různě mění podle toho, jak se mění vítr. Někdy se ten vítr prudce otočí. Čili celosvětová geopolitická situace je stále velice proměnlivá, eh, mění se rozložení sil a také narůstají noví aktéři. Mohu říci, že dnes vlastně je v mezinárodních vztazích tím nejdůležitějším rysem nejistota. Jsem přesvědčena, že v tomto komplexním světovém kontextu se může Evropa vyrovnat se stávajícími i s těmi novými výzvami a hrozbami pouze tehdy, pokud budeme pracovat spolu. Je zapotřebí aktivnější přístup a koherentnější přístup. Podle mého názoru je to naprosto nezbytné. Musíme také nést svůj díl odpovědnosti, včetně rizik. Rovněž to eh, vyšle i jasný signál spojeném eh, s eh, Ehm, Spojeným státům, což je náš nepostradatelný partner a to již přes 65 let. Ehm, v minulosti se ozývaly určité hlasy, které říkaly, že silná Evropa v oblasti bezpečnosti a obrany poškodí NATO, ale já jsem naopak přesvědčena, že to naopak bude přínosem pro NATO a že to i posílí transatlantickou vazbu. Samozřejmě, že nesmí zde být jaké, eh, žádné zdvojování toho, co již bylo učiněno. A ani bychom se neměli snažit Eh, odpoutat se od USA. Naopak musíme usilovat o doplňkovost, spolupráci a koordinaci. Z toho důvodu nesmí naše eh, hlavy států a vlád promrhat příležitost na eh, Evropské radě, která se bude konat v prosinci a která se bude věnovat bezpečnosti a obrany. Musíme vyslat silný signál. Evropa se musí stát důvěryhodným subjektem, který bude zajišťovat bezpečnost, a to jak v našem regionu, tak i jinde. Dnes už se blíží eh, tato schůze Evropské rady, už je to pouze několik eh, týdnů před námi a v této době se musíme ptát, zda jsme na správné cestě. Já si myslím, že ano, ale zároveň musíme ještě vystupňovat naše úsilí. Musíme také naši spolupráci pozvednout na vyšší úroveň. Týká se to zvláště naší eh, spolupráce ve vojenské oblasti. V kontextu politiky finančních úspor a různých škrtů eh, je důležité, abychom usilovali o úspory z rozsahu, které nám pomohou eh, zlepšit a zvýšit naši vojenskou účinnost. A samozřejmě musíme také racionálně vynakládat peníze daňových poplatníků. Eh, nejdůležitější je to, že veškeré nedostatky ve vojenské oblasti, které, na které upozornilo jak NATO, tak i eh, Evropská unie, mohou být odstraněny, pokud budeme postupovat společně, pokud to budou společné přístupy. Členské státy by neměly jednat proti sobě, ale spíše by se měly navzájem doplňovat. A to je jediný způsob, jak můžeme posílit svou schopnost jednat. Zároveň Říkáme, že jsme, že i nadále zastáváme cíle společné bezpečnostní a obrané politiky. Teprve poté může být Evropa důvěryhodným subjektem, který zajistí bezpečnost a také bude spolehlivým a schopným eh, mm, spojencem. Chci říci, že se nejedná o to, že by, to, že by se zde měl být nějaký zárodek evropské eh, armády, nebo um, jde o to, že členské státy nebo hm, kombinace některých členských států eh, musí poskytnout eh, vojenské prostředky. Musíme také postupovat podle známého hesla jeden za všechny a všichni za jednoho. Hm, máme zde také nedávnou zprávu hm, komisařky Ešnové, která hovoří o tom, že zde musíme nacházet eh, soulad eh, v různých oblastech, musíme vytvářet klastry a musíme dále eh, posilovat společnou bezpečnostní a obranou politiku. Ukazuje se, že Evropa stále má nedostatek schopností a kapacit. Dále je také důležité, že ta zpráva je pragmatická, konkrétní, eh, také se snaží optimálně využít mechanismy, které již existují a já, z toho, já s tím z plného eh, srdce souhlasím. Chci, musíme si upřímně říci, nepotřebujeme žádné další vojenské štáby, nepotřebujeme žádné další úředníky ani byrokracii. Potřebujeme ale tady eh, leadership, potřebujeme dlouhodobé závazky, potřebujeme také odvahu. Musíte být pragmatický přístup ze zdola nahoru, který však bude ehm, ovlivňován eh, řízením nebo vedením ze zhora dolů. Teď se chci vyjádřit k některým aspektům této zprávy. Nizozemsko silně podporuje um, apel na to, aby se koherentně využívali různé instrumenty EU. E, to je jediným způsobem, jak zaručit e, udržitelný e, mír a stabilitu ve zhroucených státech. A já také doufám, že velice brzy před, mm, představí vysoká představitelka a komise společné sdělení. Teď se chci vyjádřit k takzvaným battle groups, k jednotkám rychlého nasazení. Chci, už jsem několikrát říkala, že buď musíme využít, anebo nejsou zapotřebí. A e, jsou to určitě užitečné nástroje k tomu, jak zlepšit interoperabilitu a účinnost e, ozbrojených složek členských států, ale musíme je tedy e, používat v praxi. Zatím ještě nebyly podle mého názoru využity do plného potenciálu. Například bychom je mohli třeba používat na začátku různých výcvikových misí, aby chránili a um, myslím si, že také i je dost zkosnatělé celé té rozhodování, rozhodovací postupy, všechno to trvá příliš dlouho. Mohlo by to například být napraveno tím, že byste byli byly e, preventivní konzultace o objevujících se o nových krizích a o tom, jak, jak e, přemýšlet o těch připravovaných scénářích. Teď v letošním roce jsou za tyto jednotky odpovědné Spojené království a je tam tedy Lotyšsko, Litva, Nizozemsko, Švédsko a tedy samozřejmě Spojené království. Tyto země nedávno připravily různá Eh, různé návrhy, jak všechny postupy urychlit, například eh, mít eh, různá cvičení, připravovat si rozhodovací postupy a také jsem velice ráda, nebo doufám, že nakonec v polovině listopadu, kdy se bude konat schůzka ministrů obrany, se na těchto návrzích ještě podrobněji dohodnou a dojdou k jasným závěrům. Také to, o tom budeme hovořit i, na, i v závěrech rady. Teď se chci ještě vyjádřit k nutnosti posílit vojenskou kapacitu. Jediným způsobem, jak odstranit stávající nedostatky v této oblasti, je společný přístup. Komisařka Ešnová velice dobře ve své zprávě říká, že členské státy by měly sdílet své plány a mm, vojenských kapacit. E, znamená to tedy také Eh, podívat se na oblast plánování, eh, nákupu, výcviku i logistické podpory. Musíme spojit svá úsilí a také <clears throat> harmonizovat své národní priority. Pokud chceme opravdu odstranit ty stávající nedostatky ve vojenské kapacitě v Evropě, měli bychom ukončit tu politiku té skvělé izolace, kdy každý členský stát si vlastně eh, investuje do oblasti obrany jaksi na vlastním písečku jsem pevně přesvědčena, že spolupráce Evropy v oblasti posilování kapacit už není pouze něčím, co si můžeme vybrat nebo o čem můžeme přemýšlet, ale je to naprostá nutnost. Je tedy také e, zásadní, aby členské státy jednaly ve shodě podle kodexu, který se týká združování a sdílení vojenské kapacity a také musíme zůstat plně interoperabilní, a to jak s evropskými spojenci a dalšími partnery a také s USA. Pak je zde otázka, zda všech 28 členských států mají vždy znít unizono. Já si myslím, že ne. A jak jsem již řekla, cestou vpřed je postup ze zdola nahoru spojený eh, s vedením ze zhora dolů. Jak je také dále psáno ve zprávě komisařky Eštnové, je e, přirozené, že spolupráce se pak ještě bude prohlubovat e, v menších skupinách. A toto může dále ještě inspirovat další členské státy, aby přistoupily ke stejným, ke podobným iniciativám a, to pak se, vlastně, a tyto iniciativy se pak ještě v dalším fázi mohou otevřít dalším členským státům. Uvedu jeden příklad. Spolupráce Nizozemska s Belgií, o které hovořil pan předseda. Máme <clears throat> tato vyústění této spolupráce, jsou spojené námořní síly. Nizozemsko také spolupracuje s Německem, a ještě jsou další věci, které se připravují. Minulý týden jsem například eh, podepsala předběžnou dohodu s eh, svým eh, belgickým protějškem, který se týká integrované um, ochrany um, leteckého prostoru. Eh, máme zde také eh, ještě další projekty, které se týkají ehm, spolupráce v oblasti obrany, eh, sdílení a združování vojenské kapacity. Také je zde společná vyloděvací jednotka Spojeného království a Nizozemska. A to je pouze několik drobných příkladů z celého dlouhého seznamu všech společných iniciativ. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci říci, že užší evropská spolupráce může být účinná pouze, pokud Ehm, budeme co by partneři důvěryhodní a předvídatelní. Pokud řekneme ano vojenské spolupráci, tak to také znamená i ano vojenské účasti. Pokud chceme být důvěryhodným partnerem, tak se nemůžeme stáhnout v poslední chvíli. Jinak by to vytvořilo politický zmatek a ohrozilo by to partnerství v oblasti obrany. Ehm, chtěla bych eh, také říci, že mm, tato myšlenka musí být obecně přijata a je tedy také důležité, aby se do této debaty e, zapojili i europoslanci i poslanci vnitrostátních parlamentů. A v tom právě může vaš, vaše výbory hrát e, velice důležitou roli. Například můžete um, posilovat nebo usnadňovat uh, politické konzultace mezi jednotlivými parlamenty. Jsem, si také, jsem také přesvědčena, že Eh, takový strukturální dialog eh, bude mít přidanou hodnotu k politickému rozhodování v členských státech EU. Myslím si, že bychom všichni měli přijmout tuto politiku a tento přístup za svůj. A musíme, pokud chceme, aby zde byla také eh, i nadále veřejná podpora, musíme všichni vysílat stejný signál. Tak je zde také ještě um, určité obavy některých, kteří se domnívají, že úzká vojenská spolupráce je překážkou svrchovanosti a vnitrostátní kontroly, ale myslím si, že tím pouze oslabíme svou účinnost a efektivnost. Zásadní je, že eh, chceme chránit svou svrchovanost právě prostřednictvím vojenských prostředků a v tom případě je spolupráce naprosto nevyhnutelná. A pokud chceme eh, být takto účinní i v oblasti krize, tak eh, je tato spolupráce Rozhodně tato spolupráce není překážkou, ale naopak je obohacením a posílením naší svrchovanosti a bezpečnosti. Na konci bych chtěla ještě ráda zdůraznila, že i naše ozbrojené síly a ozbrojené složky jsou si velice dobře vědomy toho, že zapotřebí větší evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. E, tyto ozbrojené složky rozumí tomu, že pokud se Evropa chce stát e, důvěryhodným poskytovatelem e, bezpečnosti, tak e, je to zapotřebí. Teď vlastně se dostáváme na to, že se to musí dořešit na politické úrovni, ale já tedy spolehám na vaši spolupráci a jsem doufám, že i Evropský parlament e, nám bude na této cestě spojencem. Děkuji. Merci beaucoup pour... Euh, Děkuji za tento projev poznamenaný velkým pragmatismem, legendárním nizozemským pragmatismem který je velmi konstruktivní, především v tom přístupu EU-NATO. Nesmíme si dělat iluze, že ten pokrok bude rovnoměrný. Některé země určitě mohou postupovat rychleji než jiné, mohou zajít dále než jiné. Tím bychom samozřejmě neměli zavírat dveře všem z 28 členských států. A také je pravda, že potřebujeme politické vedení ne další struktury nebo byrokracii, takže to vám říká francouz, tak eh, určitě to byl velmi zásadní bod, kterého si se dotkla. Já jsem tam našel celou řadu zajímavých bodů. Kdybys nám mohla něco více říci o těch nizozemských misích, eh, zejména v Mali, to je poměrně nové, jste se rozhodli, že tam pošlete velký kontingent, takže to by mohlo být pro nás zajímavé. Mám několik kolegů, kteří si chtějí vzít slovo. Na začátku tedy dám slovo panu Van Dalenovi. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi rád, že tady je Žanin, bývalá kolegyně Eh, tentokrát v roli ministrině obrany. Mám eh, několik málo otázek. Eh, vy jste hovořila o nulové duplicitě. Nemáme armádu NATO, nemáme potřebu evropské armády, evropské unijní armády, ale je potřeba dobrá spolupráce. Proč bychom měli vysílat bojové skupiny do Mali nebo do Afganistánu? Možná, že byste si mohla zaměřit právě na toto téma. Já si myslím, že Evropská unie by se měla účastnit eh, rizikových operací, protože tím pak můžeme stanovit příklad pro ostatní. Eh, a někteří říkají, že proto potřebujeme plnohodnotný hlavní stan, plnohodnotný generální štáb. Možná, že byste to mohla ještě probrat. Děkuji, pan Gáler. Ja, eh, geachte minister, beste collega. Děkuji vám, vážená paní kolegyně, paní ministrině. Vítejte Přejdu do Němčiny. Je fakt, že probíhá celá řada důležitých summitů a e, Většinu z toho, co jste říkala vy ve své analýze, já plně podporuji. Musíme nést součást e, odpovědnosti, musíme se stát e, takzvaným poskytovatelem bezpečnosti, jakožto Evropská unie a e, jak jste říkala, e, větší množství výjde levněji, e, hospodářství rozsahu, to je pravdivé a určitě tento princip zatím dostatečně nevyužíváme. Ale zpět k tomu samitu. Já bych si asi přál od všech ambicioznější přístup. Rád bych se vás ještě na pár věcí zeptal. Vy jste řekla, nepotřebujeme nový generální štáb, nový hlavní stan. Dobře. My máme v Bruselu v podstatě všechny součásti takovéhoto hlavního stanu. E, říká se jim po částech třeba operační centrum nebo nějak jinak, ale každopádně jsou to všechny součásti, které už máme, akorát to provádění eh, nám tak trošku chybí, protože se stále tady držíme těch národních přístupů. Já si myslím, že bychom ty ingredience, ty součásti měli konečně už formálně pojmenovat tak, jaké jsou, tak čím jsou a nesmíme zaměňovat eh, slovíčka jako hlavní stan na operační stan a podobně. Pokud jde o koordinaci a spolupráci, správně jste řekla, že ne vše musí dělat celá 28. Ovšem eh, v rámci spolupráce i těch menších skupin by bylo jistě dobré vše koordinovat obecně. Eh, viděla byste zde například roli pro Evropskou obranu agenturu, která by třeba mohla hodnotit, jaká spolupráce se nabízí, co, co je možné, co není, eh, přístup od spoda nahoru v celé 28. Myslím si, že právě toto by nám pomohlo dospět do bodu, kdy si budeme moci říci, ano, máme koordinaci na této úrovni, která zajišťuje, že všichni, kteří chtějí spolupracovat, také spolupracují a měla by přehled. Rád bych se vás zeptal na eh, ty tři obálky, ty tři oblasti, eh, které máme na ten eh, summit, strategii, kapacitu, dovednosti, a eh, celou tu věc s tím vnitřním trhem, standardizace, certifikace. Eh, jaká jsou vaše, abych tak řekl, nejmenší možná očekávání? A poslední otázka, nemyslíte si, že bychom pro ty závěry, které pak bude muset někdo jak si odsouhlasit, že bychom eh, pro ně potřebovali řádnou kontrolu obraného systému, tedy aspoň nějaký přehled toho, co už teď máme, abychom věděli, co s tím pak můžeme dělat a co potřebujeme. Takže eh, nějaká žádost po takovémto přeskumu jako závěr samitu. A možná ještě jeden bod na konec. Eh, neměli bychom Eh, pro prosazení závěru rady formalizovat eh, zasedání rady ministrů obrany a nejenom to provádět vždy neformálně, protože konec konců e, i přítomnost pánu ministrů jaksi není vždy dostatečná, že? Lízek. Děkuji. Pan místo předseda Lisek. To show how colorful is our No, abychom si ukázali, jak různorodý zde máme náš parlament, tak budu hovořit polsky. Eh, děkuji vám mnohokrát, paní ministrině, že jste k nám přišla a děkuji vám také za váš projev. Já jsem si tam vyslyšel mnoho věcí a e, zkusím to celé zredukovat pouze na dvě otázky. Nizozemsko je jednou ze zemí, e, která zkrátila své závazky v oblasti obrany. Říká se, že škrty v jednotlivých státech EU eh, by mohly ohrozit náš obraný potenciál. Možná eh, byste nám mohla toto sdělení nějak okomentovat. Je to sdělení, je to sdělení mnoha odborníků v celé Evropě. A druhá otázka, paní komisařka Redingová před několika dny řekla, že Evropská unie by měla vytvořit vlastní ozbrojené síly, měla by vytvořit nějakou rozvědku. A teď je otázka tedy, zda bychom něco takového vlastního mít skutečně měli. Co si myslíte? Děkuji, pan Kreisler Dolfre. Děkuji vám, pane předsedo. Paní ministrině, drahá Žanin, rád tě opět vidím, eh, po té, co jsme tak dlouho spolu zde v parlamentu spolupracovali, je hrozně hezké, že si se stala ministriní obrany. Ehm, my máme v Německu také ženy v politice, například třeba takovou kancléřku, což je ale trošku eh, jinak zábavný příběh. No nic, ehm, eh, Omezím se na to, že řeknu, že jsem rád, že jsi tu. Já se účastním mnoha rozhovorů s ministry obrany a musím říct, že málo kdy je to tak příjemná, příjemná debata jako eh, s tebou. Ehm, velmi často lámeme i v Německu věci přes koleno a řešení pak nejsou vůbec ideální. Ehm, to, co si eh, řekla, je velmi důležité. Spolupráce a úspora peněz daňových poplatníků. Samozřejmě, a pokud eh, chceme krátit eh, rozpočty na obranu, tak zkrátka Německo eh, nebude moci spolupracovat s partnery, jako je například Nizozemsko. Chceme-li zachovat mír, musíme být připraveni něco za něj zaplatit. Kde tedy vaše země vnímá možnosti dalších úspor, další možnosti spolupráce, tak abychom třeba, já nevím, části armády, jako jsou tankové oddíly nebo něco takového, které by pak mohly sloužit napříč Evropou. Ono se hovoří o tom, že se musí vyvinout nové inteligentní zbraně, které jsou ale samozřejmě velmi drahé. Uh, na druhou stranu eh, jsou zde pak zcela opačné názory, takže ta debata je skutečně eh, různorodá a já bych se chtěl zeptat, jak to celé vidí Nizozemsko, potažmo, nizozemská ministrině obrany. Jak to třeba, eh, jak to třeba vidíte v otázce použití bezpilotních dron? Mají se používat, nemají se používat? Hovoří se hodně o tom, že ty takzvané kolaterální škody, vedlejší škody jsou obrovské, ale já se nemohu zbavit pocitu, že tato válka, kterou tady vedeme, vlastně už vůbec nemá nic společného s válečným právem, jak ho známe tradičně. Děkuji a těším se na odpovědi. Děkuji, Andrew Duff. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. I já jsem velmi rád, že zde opět vidím eh, svou bývalou kolegyni, která byla povýšena na eh, ministrní, eh, na velmi důležitou ministrní. Myslím si, že jste naprosto přesně trefila tu kombinaci pesimismu a pragmatismu ve svém projevu. Bylo by, myslím, absurdní, aby si kdokoliv namlouval, že v posledních deseti letech jsme byli úspěšní eh, na poli formování a utváření společné obrané eh, bezpečnostní politiky, anebo takové politiky, na kterou bychom mohli být pišni, anebo takové politiky, které si třeba jinde ve světě všimnou. Souhlasím s vámi, že že tlačit na pilu a trvat na sformování společného hlavního štábu v tuto chvíli je jaksi uspěchané a je to pouze, odvádí to pouze pozornost od ostatních otázek. Já si myslím, že nejprve si musíme ujasnit věci, eh, jak jsou v armádě jako takové a teprve potom můžeme řešit, kde bude mít armáda hlavní stan. Souhlasím s vámi. Eh, souhlasím s vámi eh, kompletně v tom, že spolupráce musí znamenat i participaci, i účast. A doufám, že to je sdělení, ze kterého se všichni poučí a e, budou na to pamatovat mimo jiné třeba v Německu, které nevždy tuto základní myšlenku chápe. Mám dvě otázky. Ta první se týká výkonnosti Rady ministrů, když rada zasedá tedy eh, ve složení ministrů obrany. Eh, jak efektivní podle vás je tento proces? Souhlasíte s tím, jakým způsobem Catherine Eštnová radu ministrů obrany řídí? Jak se z těchto postupů můžeme poučit. Ostatně blíží se nám doba, kdy příští rok zvolíme následníka Catherine Ashtonové, takže eh, nastává ten pravý čas. A druhá otázka, druhá otázka se týká eh, procesu eh, přeskumu eh, obrané a bezpečnostní strategie, což je zatím zcela nekoordinováno a je to zcela nekoherentní napříč Evropou. Eh, Parlament žádá společnou bílou knihu, ale dokud tato věc nevznikne, myslíte si třeba, že bychom mohli mít nějakou společnou šablonu, společnou předlohu pro uh, Eh, přeskum národní, strategi- národní obrané strategie, že by toto bylo vhodné východisko? Jak bychom mohli do systému zavést větší míru soudržnosti a jaksi společného účelu, mohli to tak říci. Děkuji. Děkuji, pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. já bych rád poděkoval naší bývalé kolegyni a poblahopřáli k tomu, že je ministriní obrany. Veškerá energie, kterou eh, využila zde v Evropském parlamentu, je teď eh, ve službách toho, aby na Vilniusu v summitu, na summitu ve Vilniusu vznikla skutečná bezpečnostní obraná politika. Já také vítám tu vaši připravovanou misi v Mali a mám konkrétní otázku. Ta se týká toho, že ve chvíli, kdy členské státy kvůli hospodářské krizi omezují své rozpočty, kdy členské státy přesouvají své dodavatele, pokud jde tedy o obraný průmysl do Asie. Jak si myslíte, nebo jak vidíte tu naši roli tady v bezprostředním okolí? Já si myslím, že bychom se měli poučit z libyské krize tom smyslu bych se rád zeptal na to, jak hodnotíte naši spolupráci, my jsme právě byli ve Spojených státech, jak se díváte na ten transatlantický vztah, který je už v genetickém kódu Evropské unie, ale dnes eh, bohužel nejsme schopni splnit své bezpečnostní povinnosti. Tak jak se díváte na toto partnerství v rámci NATO? A jaké hodnocení si zaslouží úsilí Turecka. Už pan Dafa říkal, že je to takový taková směs mezi realistickým postojem a pragmatickým postojem. Já bych chtěl říci, že optimista si stěžuje na vítr, pesimista doufá, že se změní a realista jinak nastaví plachtu. Takže jak bychom měli teď v této chvíli, kdy je krize, zajistit své bezpečnostní povinnosti podle vašeho názoru? Děkuji. Merci. Et enfin, Madame Děkuji. Paní Schalke. I'm just joining a long list of Děkuji, já se připojím k tomu dlouhému seznamu kolegu a kolegyní, kteří chtěli pogratulovat naši bývalé kolegyně, která se stala ministriní. Myslím si, že už celá řada otázek zazněla, takže budu stručná. Myslím si, že vaše vize eh, v tom, jak má vypadat eh, tato oblast v Evropě v tom stále se měnícím světě, je dobrá. Také vzhledem k tomu, že dochází k velkým zvěrstvům ve světě a přitom vlastně nemáme dostatek schopností na to zareagovat. Eh, uvedu příklad Syrie. Ehm, Syrie. Myslím si, že potřebujeme také třeba kombinaci humanitární pomoci, diplomacie. Jaké zde vidíte oblast, ehm, jaké zde vidíte roli Evropy? Můžeme zde nějak pomoci, můžeme zde eh, nějakým způsobem ehm, být eh, eh, tím eh, hlavním subjektem, který pomoc pomůže vyřešit tento konflikt. Dále jde o to, že zde v této oblasti jsou takové pevně zakořeněné zájmy. Máme zde naopak ještě nové oblasti, třeba kyberprostor, takže otázka zda vůbec, nebo to je právě třeba prostor, kde můžeme eh, začít jaksi na eh, vlastně z čistého stolu. Takže vidíte zde i možnosti eh, toho, že by ta spolupráce v Evropské unii mohla vypadat lépe třeba v těch nových oblastech. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Dávám slovo. Je zde spousta kolegů, vidíte, my jsme byli trochu zmateni tím, jak jsou rozloženi naši kolegové. Měli tady být eh, také kolegové z národních parlamentů, nebo ty tady očekáváme, ale vidíte, že tady opravdu vaše návštěva vyvolala velký zájem. Děkuji. Já budu <laughs> pokročovat v nizozemštině, protože to bude jednodušší, jsem trochu unavená, abyste se zeptali na spoustu otázek. Pokud jde o ty nové plány, nebo tedy o ten nový generální štáb, tak pan Duff eh, má pravdu. Když o tom budeme hovořit, eh, tak si možná budeme zastírat něco, co už existuje, protože už v podstatě existuje společné centrum, ale není to tedy úplný generální štáb, který potřebujeme k tomu, aby mohl řídit eh, operace. Je to tedy řízena podle misí. Členské státy mohou jednat sami, máme k tomu celou řadu nástrojů, které můžeme používat. Máme francouzsko-německou dohodu a velmi pravděpodobně jednoho dne budeme mít skutečný generální štáb, společný štáb. Ale v Evropě opravdu je třeba využít ten čas, který máme. Je to běh na dlouhou trať a je nutné, abychom se teď zaměřili na integraci našich jednotek. Hovořili jste o jednotném trhu. To mě trošičku znepokojuje, protože máme různé členské státy s různými zájmy, to si nesmíme zastírat. Má vlastní země, Nizozemsko třeba, má velmi důležitou pozici malých a středních podniků a subdodavatelů ty jsou trošičku zapomínáni v té velké debatě, kterou vedeme. A přitom malé a střední podniky sehrávají důležitou roli v rámci jednotného trhu. Já už jsem to říkala zodpovědnému komisaři. A myslím si, že všechny členské státy musí nejen tedy jednat ve svém vlastním zájmu, ale jednat v zájmu všech, protože z dlouhodobého hlediska je třeba tímto těmto věcem přistupovat právě tímto způsobem. Ptali jste se na to, jakou roli může hrát Evropská obraná agentura. Evropská obraná agentura může hrát velmi důležitou roli. Má k dispozici potřebné základy k tomu, aby mohla plno hodnotně tuto svou roli hrát. A paní Šáke velmi dobře řekla, že potřebujeme politickou vůli na straně členských států. Evropská obraná agentura žádá větší rozpočet. To je trochu znepokojivé, protože my všichni víme, že musíme šetřit na všech frontách. Prožíváme období rozpočtových škrtů. A Musíme si být jisti, že pokud tyto požadované peníze budou agentuře přiděleny, že skutečně přinesou příspěvek ke správnému fungování obrané politiky členských států. Určitě o tom budeme hovořit na našem zasedání uprostřed listopadu, v polovině listopadu. Pane Liseku, vy jste to říkal. Nězozemsko omezilo svůj rozpočet na obranu, je možné udělat ještě více, když se omezují rozpočty na konci studené války a dokonce i teď v nedávné době jsme museli zasáhnout a přijímat rozhodnutí. A je pravda, že potřebujeme své ozbrojené síly. Bohužel mnoho lidí nechápe, proč pořád ještě potřebujeme ozbrojené síly, protože v současné době žijeme v prostředí, které je charakterizováno bezpečností. Já jsem také vyrostla ve světě, kde vládla bezpečnost obecně. Nicméně musíme si uvědomit, že tato bezpečnost existuje v Evropě, ale ne nutně všude ve světě. V Nizozemsku máme pořád ještě kvalitní bezpečnostní síly, ozbrojené složky, které mohou zasáhnout na mezinárodní úrovni a mohou na sebe vzít zodpovědnost. Když se mě ptáte, zda bych chtěla dělat více, má odpověď je ano, ale i já musím brát v úvahu současnou rozpočtovou situaci, ale mohu vás ujistit, že nizozemské ozbrojené síly jsou plně schopny hrát svou roli na mezinárodní scéně. Také jste hovořili o evropských ozbrojených silách. Já jsem zdůrazňovala takzvané battle groups, to je důležité zasadit do kontextu a já jsem říkala, že je třeba je buď využívat, anebo zrušit. Já si myslím, že je třeba tyto taktické skupiny, tyto battle groups opravdu využívat. My jsme se nerozhodli vytvořit je jen tak, abychom je mohli ukazovat světu. Neměli bychom vytvářet evropskou armádu nebo armádu NATO. Proč? Protože vždycky to budou členské státy, které budou rozhodovat, zda vyšlou své jednotky do zahraničí. Samozřejmě je nutné, aby ta rozhodnutí byla přijímána na nadnárodní úrovni, aby bylo možno koordinovat jednotlivé postupy a akce, které bude třeba vést do budoucnosti. Pan Van Balen položil otázku, která se týkala battle groups. Musí být schopny zasáhnout. Já jsem uvedla příklad ochrany, kterou jsou schopny poskytovat musíme dbát na to, aby členské státy měly trochu více času na to, aby mohly přijmout rozhodnutí a aby mohly zasáhnout, aby mohly operovat eh, ve velmi rizikovém prostředí Samozřejmě, pokud si myslíme, že situace se stabilizovala, tak nesmíme usnout na Vavřínech. Musíme pořád ještě situaci sledovat a musíme se vyhnout jakékoliv eskalaci. A myslím si, že tyto naše taktické složky, tyto battle group by mohly sehrát velmi důležitou roli. Dále. Full-fledged headquarters, ten plný generální štáb Neměla by to být pouze teoretická debata, musíme zůstat pragmatičtí, zůstat nohama na zemi, protože to je jediný způsob, jak můžeme postoupit vpřed. Pan Chrysler Dorfler hovořil o mírové dividendě. Já si myslím, že ta byla vyplacená a to tež platí pro nizozemské ozbrojené síly. Neměli bychom se vzdávat. Neměli bychom polevovat. Eh, už jsme opravdu hodně ušetřili, udělali jsme velké rozpočtové škrty. Teď eh, musíme dávat velký pozor na to, abychom eh, nestratili půdu pod nohama. Ale mohu vás ujistit, že nizozemské ozbrojené síly jsou velmi kvalitní s panem Denazírem a s, nizoz- tedy s německým eh, ministrem obrany jsme podepsali dopis, abychom tedy posílili spolupráci mezi našimi dvěma zeměmi, především pokud o využívání ponorek. Je to tedy vize do budoucnosti v této chvíli, samozřejmě, ale umožňuje to členským státům financovat eh, akce, které jsou příliš složité a příliš nákladné, aby je každý členský stát mohl vést o samotě. Nizozemsko tedy spolupracuje s, Nizozemsk- s Německem a Německo zase s Polskem, takže existuje zde spolupráce, která umožňuje využít těchto synergií, dosáhnout úspor. Ještě jednou tedy ten generální štáb. Ne, já si myslím, že k tomu už jsem řekla opravdu všechno. Vy jste se ptali na paní Eštonovou. Já si myslím, že nenastala chvíle, abychom hodnotili kroky, paní Ashton. Ale ráda bych se vrátila k tomu, co říkala paní Šáke. Jedná se především o vůli 28 členských států. Samozřejmě paní Ashtonová je ve své funkci, máme zde pana Van Rompuje, můžeme jim připomenout jejich zodpovědnosti, můžeme jim připomenout eh, jejich vedení, které je důležité, ale nesmíme zapomínat, že paní Ashtonová a pan Van Rompuy mohou být eh, konfrontováni skutečné, se skutečnou stěnou na radě ministrů. Pan Van Rompuy a paní Eštonová samozřejmě musí sehrát svou roli, ale musí také vyzvat členské státy k pořádku, musí je pozbudit k tomu, aby udělali větší pokrok v oblasti obrany. Hovořilo se také o capability plans, které musí být sdíleny členskými státy. Na vojenské rovině zde máme určité nedostatky a jak tedy bychom měli tyto plány strukturovat, jak bychom je měli organizovat, když nakupujete tanky, každý tedy sám Mohli bychom ty svoje akce koordinovat, to tež platí pro bojové letouny. To by nám možná umožnilo lépe završit ty nedostatky, napravit ty nedostatky, které existují pořád ještě na vojenském poli. Pan Salafranka položil otázku, která se týkala financování vojenských operací. My všichni Musíme čelit rozpočtovým škrtům a to má samozřejmě dopad i na ozbrojené síly. Ale nikdy si nesmíme myslet, že naše bezpečnost je předem daná, že je předem zajištěná. Musíme i nadále investovat do obrany. A my všichni, vy stejně jako my, musíme přesvědčovat veřejné mínění, voliče, kteří určitě tedy respektují ozbrojené síly, ale možná ne vždycky chápou, proč utrácíme tolik peněz na to, abychom financovali vojenské operace. A z toho důvodu musíme my všichni si být vědomi toho, že tento proces je důležitý. Pokud je USA, to byl vždycky důležitý partner a bude důležitým partnerem pro Evropu i do budoucna. Nicméně, to nebrání tomu, abychom v rámci NATO vedli debatu o sdílení úkolů, o rozdělení břemene. Musíme se zasadit o to, aby byla nastolena rovnováha. To je debata, kterou teď musíme vést v rámci Evropské unie. Jakým způsobem můžeme být důležitým aktérem v oblasti bezpečnosti? To je debata, kterou vedeme také v rámci NATO. USA si přejí, aby spolupráce v Evropě byla posílena a myslím si, že to může být pouze přínosné pro transatlantickou spolupráci, která je nezbytná a která i v budoucnosti bude nezbytná. Myslím si, že tím jsem vyčerpala odpověď na otázku, která se týkala paní Eštonové a pana Van Rompuje. A teď bych ráda přistoupila k dalšímu tématu, a sice politická vůle. Ano, ta musí existovat, nicméně je nutné, aby zde byla skutečná účast, skutečné zapojení Evropského parlamentu a národních parlamentů. Potom tedy comprehensive approach, globální přístup, spolupráce, v oblasti obrany. To je přístup, který nacházíme v celé řadě operací, především pokud jde o Mali. Sýrie to je úplně jiná věc. Máme také Ženevu 2, to je politický proces. Pokud jde o chemické odzbrojení v Sýrii, tak tam musíme také zdůraznit eh, potřebu a nutnost zajišťovat humanitární pomoc. Pokud jde o zásah na vojenské úrovni, tak eh, tam to zatím není na pořadu jednání, nicméně zůstáváme i nadále obezřetní a Sýrie zůstává i nadále naší prioritou. Pokud jde o Mali, jak víte, Nizozemsko se rozhodlo, že vyšle kontingent do této země, který se zúčastní akce OSN, operace OSN v Mali a já bych ráda apelovala na všechny členské státy Evropské unie, aby se také zapojili do této operace v Mali, protože my všichni jsme hovořili o problémech na vnějších hranicích Evropské unie. Jsou tam problémy, které se týkají pašování, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a my musíme opravdu usilovat o to, abychom ten problém vyřešili ještě dříve, než se dostane na vnější hranice Evropské unie. To je vše, pane předsedu. Tím jsem odpověděla na tyto otázky. Nederlands eh, trouwens. Eh, de informele raad, ja, ik ben het met u eens. Ještě jsem eh, se chtěla vyjádřit k té neformální schůzi. Chtěla bych po, ještě pochválit vaši uh, perfektní nizozemštinu. Myslím si, že ta neformální, eh, ten neformální summit vlastně by se pak mohl stát jakýmsi formálním, že by se to nakonec mohlo institucionalizovat. Ale já bych tedy byla pro. Bien, madame la ministre, merci beaucoup. Nous sommes... Paní ministrině, děkuji. Skvěle jsme dodrželi čas, eh, to je dobré i pro vás, protože máte ještě další závazky a já vám velmi děkuji za to, že jste akceptovali naše pozvání a po prosincové radě by bylo dobré, abychom v tom eh, pokračovali. Všichni se shodují na tom, že to bude spíše začátek procesu než jeho završení. Eh, vy znáte velmi dobře Evropský parlament, takže my se velmi těšíme na to, že se s vámi znovu setkáme, buď zde nebo ve výboru AFED. Znovu vám děkuji také i za ten nizozemský příspěvek k celé řadě misí OSN, NATO a Evropské unie. Takže teď si uděláme kratičkou přestávku. Paní ministrině říká děkuji a přeji hodně odvahy. liebe Kollegen, sehr geehrte Gäste aus den Nationalparlamenten, als Drazí kolegové, vázení, vážení hosté z národních parlamentů, ehm, jako zástupce předsedy ehm, našeho výboru pro bezpečnost a ochranu vás zde s radostí vítám. Bohužel náš předseda, pan Elmar Brok, onemocněl a poprosil mne, abych jej tímto omluvil, omluvil což činím. Budoucnost evropské bezpečnostní politiky má velký význam pro Evropskou unii její členské státy. Dovedu, nedovedu si představit lepší přípravu na tuto budoucnost než společnou diskusi s vámi se zástupci národních parlamentů, kteří v tomto hrajete velmi důležitou roli. Jsem přesvědčen, že vaše přítomnost dnes zde a vaše příspěvky budou naprosto zásadní pro vytvoření koherentní společné bezpečnostní a obrané politiky. Dovolte mi začít tím, že promluvím o tom, proč je evropská obraná politika tak důležitá. A že musí zohledňovat eh, nároky a požadavky všech partnerů v Evropské unii. Žijeme v Evropské unii, ale bez ohledu na to, ve které její části, máme vždy společné obavy o bezpečnost, o změny na světě a o výzvy, které tyto změny znamenají pro, naše, pro náš blahobyt, pro naši svobodu a pro naši budoucnost. E, tyto obavy jsou založeny na reálných problémech, e, často i na hranicích e, vnějších i vnitřních našich států. Je to každodenní život našich občanů. Například na východě vidíme, jak si Rusko, sílící Rusko protahuje svaly, a e, tlačí na naše východní partnery i na naše východní členské státy. E, vidíme dále arabské jaro, které e, změnilo celou řadu států, posunulo je k liberalismu, ale zapříčinilo také vznik extremistických hnutí. Evropská unie od nás očekává, že my jako politici budeme tyto problémy řešit a zajistíme svobodu a životní úroveň a budoucnost našim občanům. To dodává této politice novou dynamiku. Na základě pak inovací z, vycházející z Lisabonské smlouvy máme možnost konsolidovat tyto nové změny a pořádně zohlednit naše zájmy a hájit naše zájmy i na globální úrovni. Abychom podpořili naši společnou zahraniční politiku, abychom zlepšili naši obranou kapacitu, potřebujeme více koordinace, koherence a evropské solidarity. Zejména to ale předpokládá, že budeme mít důvěryhodnou eh, bezpečnostně obranou politiku a kapacitu v Evropě. Že budeme moci eh, vyhýbat se konfliktům, budeme regulovat krizi a budeme dohlížet nad demokratizačními procesy. A zejména proto je diskuse o bezpečnostní a obrané politice v Evropské unii a o eh, evropském zasedání Rady v prosinci velmi důležité. Téměř již 25 let od konce studené války chceme dosáhnout eh, permanentních redukcí eh, evropského obraného rozpočtu. Ovšem paradoxně se počet operací, ve kterých se účastní evropské jednotky od této doby výrazně zvýšil. Znamená to, že zatímco se eh, krátí investice Eh, do eh, vojenského vybavení, zvyšují se požadavky na nasazení vojáků v terénu. Je to trend, který již dlouho způsobuje obavy mnohým z nás, protože e, víme, že je potřeba, aby i naši vojáci byli schopni čelit všem nebezpečenstvím a výzvám, se kterými se mohou setkat. Kromě toho se od konce studené války výrazným způsobem změnilo světové hospodářství a od krize se významně zhoršuje hospodářská situace na trhu. Znamená to, že e, mnoho těchto škrtů se provádí ze strany členských států a zcela nekoordinovaně. Potřebujeme nejen bilaterální e, koordinační projekty, potřebujeme globální koordinaci. Je potřeba zabránit těmto únikům peněz z rozpočtu. Tato situace je nežádoucí, ale je, vlastně není ani nutná. Globální kontext si vyžaduje, abychom v oblasti obrany si zachovali určité základní schopnosti. Lisabonská smlouva nám poskytla nástroje k tomu, abychom zajistili lepší koordinaci nasazení a plánování obraných kapacit v Evropě. Tento rámec, který nám Lisabonská smlouva nabízí, chceme plně využít Chceme zajistit celoevropskou koordinaci, tak, abychom nestráceli další a další kritické schopnosti. Eh, zejména co se týče tzv. strategic enablers a jiných strategických eh, komunikačních možností, mimo jiné satelitní sítě. Toto je tedy kontext pro diskuse na Evropské radě v prosinci. Dovolte mi zmínit ještě několik konkrétních bodů na tomto místě, které eh, jsou pro tuto diskusi zásadní. I politická úroveň musí mít vlastní plán pro plánování takovéto koordinace obrané oblasti. Implement, implementace eh, trvalé strukturní spolupráce, tak jak se eh, hovoří E, například o e, koalici ochotných, je potřeba i nadále posilovat e, průmyslový základ pro rozšířenou spolupráci vojenských jednotek napříč Evropou a tento trend je potřeba podporovat. Samozřejmě všechny tyto myšlenky budou výhodné jak pro Evropskou unii, tak pro NATO. Evropský parlament je přesvědčený zastánce spolupráce mezi EU a NATO a je zastáncem zlepšení transatlantských vztahů a zlepšení našich možností reakce na nové hrozby a výzvy. Jsem proto velmi zklamán, že od některých ministrů a dokonce premiérů musíme poslouchat, že v prosinci nebudeme příliš ambiciozní, protože evropská veřejnost nechce bojové jednotky a nechce jejich koordinaci napříč Evropou. Samozřejmě evropská veřejnost se nezajímá o takováto technická témata, ale přesto se těmito otázkami musí zabývat politici. Musí nacházet řešení, aby mohli reagovat na požadavky našich občanů. Dále mě zklamalo, ehm, že zde slýcháme názory v tom smyslu, že Evropa se vůbec nezajímá o svět, ve kterém žije. Když se ale bavíte s evropskými občany, tak je vám jasné, že výzvy globalizace a regionální konflikty v každé, v každodenním životě eh, našich občanů jsou na pořadu jednání. Vědí, že benzín je drahý kvůli konfliktu na Blízkém východě. Vědí, že cena počítačů eh, například roste kvůli tomu, že Čína rychleji vykupuje příslušné minerály. Vědí, že jejich děti mohou být ohroženy, pokud evropská diplomacie nevyřeší konflikty ehm, například v Afganistánu nebo v Mali. Dovolte mi také říci, že naše evropská veřejnost velmi pečlivě sleduje to, co děláme my jako Evropská unie a říká, že bychom i my měli dělat daleko více při řešení konfliktu. V Evropském parlamentu o těchto tématech diskutujeme vlastně každý den. E, vidíme zde potřebu uší spolupráce na Evropské unii. Vidíme, že naši občané chápou svět kolem sebe daleko lépe, než si my tady často myslíme. na našich pravidelných eh, půlročních schůzkách se zástupci národních parlamentů tato témata řešíme a vzájemně se od sebe učíme. Jsem přesvědčen, že s vaší spoluprací se nám podaří zajistit lepší budoucnost pro naše občany a zajistit lepších výsledků jak v obrané, tak bezpečnostní, tak zahraniční politice. Je velmi důležité, aby eh, šéfové vlád a premiéři a hlavy států jednotlivých členských států převzali vlastní odpovědnost. Musí jednat, musí dostat výzvám, které před nimi stojí a musí se lépe přizpůsobit měnícímu se světu, pakliže na něj chtějí mít nějaký vliv. Děkuji vám za pozornost, kolegové. Těším se na velmi plodnou diskuzi se zástupci všech 28 členských států. E, teď bych rád předal slovo Eh, předsedovi podvýboru pro bezpečnost a obranu pan Danžanovi. Merci, Andrej, mesdames. Děkuji, Andrej. Dámy a pánové, vážení kolegové, jménem podvýboru sede Evropského parlamentu vás vítám zde v parlamentu. Pan Kovačev už eh, vlastně všechno představil, takže já bych jen na úvod připomněl, že otázka, na kterou bychom měli odpovědět, eh, je právě otázka, kterou si kladou naši spoluobčané. A já se přidávám k tomu, co zde bylo řečeno v úvodu. Není to téma, které by naše občany nezajímalo. Bezpečnost a obrana. V našem okolí je spousta krizí, a vy slyšíte celou řadu otázek ze strany vašich spoluobčanů, protože vy jste aktivní ve svých volebních obvodech a systematicky tam slyšíte otázky, které se týkají Mali, Sýrie nebo v minulosti Libie. Co dělá Evropa? Kde je Evropa? Takže je zde Eh, skutečný zájem o to, jaké místo Evropa může a musí zaujímat na mezinárodní scéně, pokud jde o bezpečnost a obranu. Velmi dobře víme, že nejdůležitější zodpovědností této politiky jsou v rukou členských států. Evropské instituce jsou ještě mladé v této oblasti, teprve se vytvářejí sice již existují, ale ta politická odpovědnost je na členských státech. A z tohoto hlediska vy tedy sehráváte klíčovou roli a je bezpodmínečně nutné, abychom se konzultovali, abychom pravidelně spolupracovali a aby se tato věc posunula dopředu, protože naše občané to od nás očekávají. A je to legitimní s ohledem na strategický kontext, který zde připomněl Andrej Kovačev. Pokud dovolíte, já bych jen stručně a jednoduše vezval vás jako národní parlamenty, abyste společně s námi před touto prosincovou radou zdůrazňovali důležitost využívání a podpory toho, co už existuje. Protože mnozí z nás si myslí, že ta prosincová rada která je tedy důležitou významnou příležitostí, přece nepřinese krátkodobě nějaké ohromující výsledky. Ale tato rada musí být příležitostí k tomu, abychom si připomněli, že Evropa v této oblasti skutečně existuje, má tam nějaké struktury, má společné akce, mise a operace, které v současné době probíhají pod vlajkou Evropské unie. Z tohoto hlediska musím připomenout, že jsem byl minulý týden v Afganistanu, tam je téměř 400 lidí policejní mise EU a já bych byl rád, kdyby národní parlamenty věnovaly trošku více pozornosti těmto evropským misím a operacím, které nejsou příliš známy ani občanům a ani národním poslancům. Navštivte tyto mise, navštivte tyto operace. Pozvěte si šéfy těchto operací a misí na slyšení do vašich parlamentních výborů. Je málo informací o tom, co se daří, co se daří trochu méně dobře a co se nedaří vůbec, ale musíme právě vycházet z těchto konstatování, z těchto zjištění, abychom mohli posunout vpřed celou tu evropskou mašinerii, celou tuto mechaniku, která je zatím ještě velmi mladá, pokud je o společnou bezpečnostní a obranou politiku. V našich členských státech zaznívají opravdu tvrdá obvinění, otázky, kde je tedy Evropa, co dělá Evropa, ale jak říkám, pořád ještě je hlavní politická odpovědnost na členských státech a když už Evropa něco dělá, tak je třeba to uznat a upozornit na to. Takže to jsem jenom chtěl říci na úvod. To nás samozřejmě nezbavuje z odpovědnosti, abychom i my plnili své úkoly a abychom byli ambiciozní z tohoto hlediska. Je nutné, aby agenda tohoto připravovaného zasedání Evropské rady byla velmi nabitá. Budou tam tedy ty tři obálky, ta tři témata o viditelnosti, o kapacitách, o průmyslové politice. Je třeba, aby tato rada byla konkrétní a aby národní parlamenty i Evropský parlament vyvolávaly tlak na členské státy, aby se opravdu šlo k jádru věci a aby se tato témata jen eh, tak eh, zběžně nepřelétla v prosinci. Takže to bylo těch pár slov na úvod a my se vyslechneme Mače Popovského z SVČ, který je zodpovědný za společnou bezpečnostní obranou politiku a po vystoupení pana Popovského bychom měli tedy první výměnu názoru. Děkuji. Merci, Monsieur le Président. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um, this meeting uh, to... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že dnešní schůzka, dnešní schůze je vítanou příležitostí pro všechny z nás. Je to součástí přípravného procesu, který směřuje k prosincovému samitu. Nejedná se pouze o mezivládní aktivity, sice velice pracujeme, spolupracujeme s vnitrostátními úrovněmi a také jsme velice rádi, že můžeme spolupracovat i s vnitrostátními parlamenty. Je zde otázka svrchovanosti. To je na stole. Občas eh, jsme mm, jaksi omezováni v té celé debatě právě kvůli obavám ze ohledně svrchovanosti. A chceme tedy, abychom měli také plnou podporu jednotlivých vnitrostátních parlamentů. Rok 2013 byl takovým eh, velice důležitým rokem pro společnou bezpečnostní a obranou politiku. A vůbec i to, že se zde bude konat speciální summit právě věnovaný této otázce obrany a bezpečnosti, tak to je eh, takovým důkazem. Ukazuje se, že se mění i vůbec eh, klima pro tuto debatu. Ukazuje se, že ta, to klima je pozitivnější, než tomu bylo dřív. Zcela jistě jste obeznámeni s eh, prací, kterou odvedl Evropský parlament v této oblasti. Je zde zpráva pana Kopy, paní Gale, pana Galera a také se chystá ještě zpráva pana Broka Mm, také to ve spolupráci s SVČ a s, se, týká se to, je to vlastně zpráva, která se týká zprávy SVČ a zprávy Vysoké eh, komisařky Eštnové. 11.10. byla tato zpráva zveřejněna a my tedy jsme k tomu připravili zprávu a také ještě eh, komise zveřejnilo v červenci sdělení, které se týká eh, obrany a bezpečnosti a jejich vztahu s trhy Myslím si, že můžeme eh, pochválit i také velice cené podněty z akademické sféry, z eh, průmyslu a tak dále, což je velice důležité a přínosné. Dovolte mi nejprve několik slov eh, o té zprávě vysoké představitelky a dále pak nastíním ještě budoucí kroky. Chtěl bych ještě říct si něco o tom následném postupu, který by měl být na pořadu dne po té prosincové schůzi. Ta zpráva máte ještě k dispozici, je docela e, objemná a zpětnou vazbu, kterou máme jak e, ze strany členských států, ale i z Evropského parlamentu a NATO, je pozitivní a také nás také to pozbuzující. Tato zpráva na začátku stručně analyzuje změnu geostrategického kontextu, hovoří o tom, že jsou zde nové hrozby, že nadále se snižuje rozpočty, nadále se snižují vnitrostátní rozpočty na obranu a bezpečnost, to už, eh, o tom už jste bylo hovořeno. A zároveň eh, Evropa usiluje o to, aby se stala subjektem, který dokáže zajistit bezpečnost. Takže je teď na místě nová debata o nové strategii, o tom, jak se s touto situací vypořádat a ta debata musí probíhat na nejvyšší úrovni. Zpráva se týká tří oblastí, o kterých se již hovořilo, účinnost a vizibilita, viditelnost, dále také schopnosti a dále ještě um, zakotvení v průmyslu. Myslím si, že zpráva hovoří o tom, co musí Evropská unie dělat k tomu, aby chránila své zájmy a e, své hodnoty musíme mm, být schopni využít společnou bezpečnou, bezpečnostní a obranou politiku. Ale pokud chceme být důvěryhodní, potřebujeme také dostatečné schopnosti a potřebujeme, aby se členské státy zavázaly k určitým závazkům. Potřebujeme dále i udržitelnou průmyslovou základnu, která nám potom pomůže připravit tyto schopnosti a kapacitu e, je výzvou i to, jak o těchto potřebách komunikovat na úrovni členských států. A je také tedy důležité, aby eh, vedení formulovalo hm, takovou pozitivní rétorikou to, že bezpečnostní obraná politika není ani luxusem, ani něčím zbytečným. Je to naopak bezpečnost a obranou politiku musíme eh, hlídat, musíme usilovat o to, aby byla zachována a na to také potřebujeme dostatečné finance. až se v prosinci setkají hlavy stát a vlád, eh, budou eh, přemýšlet eh, a budou hovořit o tom, kde najít dostatečnou politickou vůli k těmto cílům a budou taky hovořit o tom, jak se vyrovnat se snižováním rozpočtu na obranu a bezpečnost v jednotlivých členských státech. Ale jsem si jist, že zcela jistě na, této, na tomto samitu naleznou celou řadu různých možností a příležitostí. Dále si myslím, že bychom měli plně využít potenciál evropského zbrojního průmyslu. Někdy bývá trochu podceňován, ale jeho celoroční obrat je asi 100 eh, miliard eur a ehm, v Evropě mm, tento zbrojní průmysl představuje i obrovský počet pracovních míst. Zpráva, kterou představila vysoká představitelka, se rovněž věnuje otázce, která už se velice eh, aktivně diskutuje několik let. Je to otázka, zda Evropská unie potřebuje novou bezpečnostní strategii, či nikoli. Mohu, mohl bych citovat přímo z toho textu. Ve zprávě se hovoří o tom, že mm, co by součástí eh, následného postupu po eh, tom prosincovém summitu, to bude tak, že pokud by se členské státy chtěli ještě více zapojit do debaty o nové strategii pro bezpečnost, eh, že zde také bude nová možnost. Máme zde také základ v podobě Lisabonské smlouvy. Nevím, jak by se to přesně mělo jmenovat. Myslím si, že to není důležité. Důležité je zamyslet se nad tím, zda je zapotřebí změna strategie. Nemůžeme ještě eh, předvídat, jak to dopadne, ale je dobré, že vůbec se hovoří o tom, že by se započalo s touto diskusí, pokud také budou mít zájem členské státy. Jak, co bude následovat? Už jsem zmínil celou řadu různých takových přípravných schůzek, přípravných setkání, diskusí na radě. Také je zde například plánovaná schůze ministrů obrany, kteří zcela jistě 18. a 19. listopadu na své schůze budou věnovat pozornost těmto věcem. 13. Ehm, listopadu eh, také se koná pravidelná schůzka um, a dále bude ještě ehm, následovat 19. Eh, listopadu další schůze na toto téma. Eh, Evropská rada nakonec přijme závěry z tohoto samitu, které se budou týkat právě těchto tří zmíněných témat A myslím si, že pro hlavy státa vládu to bude dobrou příležitostí jednat o jednotlivých otázkách. Jak jsem již říkal, práce již začala. Připravuje se jak diskuse ministrů, tak i diskuse na úrovni Evropské rady. Připravují se eh, příprava závěrů. Vždycky jsou s tím spojená určitá rizika, protože víme, že míra úspěšnosti toho, jak se Evropská rada dokáže držet těch vytyčených témat, je tak zhruba 50%, protože se může stát, že dojde k nějaké e, nepředvídatelné krizi, že e, pokud například e, by byla nějaká další vlna finanční krize, tak je riziko, že potom to téma bezpečnosti a obrany by se dostalo do pozadí. Nicméně je poměrně pravděpodobné, že ta prosincová rada se opravdu bude věnovat primárně bezpečnosti a obrany. A obraně. Dále je také zásadní zaručit, že tato diskuse neskončí, nezačne a neskončí v rámci tohoto samitu. Můj předřečník řekl, že asi nemůžeme očekávat nějaké zázračné výsledky v krátkodobém pohledu, ale měli bychom ponechat toto téma na pořadu jednání soustavně. Myslím si, že teď je dobrá příležitost, můžeme zahájit celý ten proces, také eh, očekáváme, že eh, v těch závěrech Evropské rady budou různé úkoly pro vysokou představitelku, i pro evropské agentury, i pro Evropskou komisi. Ehm, měli by eh, informovat o jednotlivých projektech, o tom, jak se zlepšují schopnosti o tom, jak to také vypadá na trhu, s, na zbrojním, trhu zbrojního průmyslu v Evropě, Evropská rada by se také měla setkat i v budoucnu, nevím ještě přesně kdy, to se bude teprve eh, rozhodovat. A jde tedy o to, aby se všichni tito lidé znovu setkali a posoudili, zda došlo k pokroku a k jakému. Jak jsem již říkal, ta zpráva vysoké představitelky obsahuje různé myšlenky eh, k tomu, že by zde měla být nový, nová cestovní mapa pro strategii v oblasti bezpečnosti a obrané politiky, měli bychom stanovit různé časové milníky, časové harmonogramy. Je zapotřebí ještě o tom hodně hovořit, ale pokud se očekává, že zde bude vytvořen takový dokument, taková cestovní mapa, a já rovněž doufám, že Evropská rada nakonec tento plán podpoří a tím se vlastně zajistí to, že téma bezpečnosti a obrany se stane tématem, které se bude pravidelně a soustavně projednávat na eh, celoevropské úrovni. Myslím si, že eh, už existuje určitá dohoda, jakási hm, dohoda mezi členskými státy, že hm, to téma bezpečnosti a obrané politiky by eh, mělo být zařazováno na pořad jednání nikoli pouze při jedné příležitosti, ale i v budoucnu. Myslím si, že možná bychom měli ty cíle formulovat ambiciozněji, ale chci říci, že i když to asi nebude nějaké, nějaká převratná, převratný summit, převratná schůze, tak jde o to, aby se ty věci pohnuly dopředu. A myslím si, že v celé řadě témat můžeme dosáhnout pokroku. Pokud se ohlédneme na začátky těchto debat, které začaly zhruba na začátku roku, tak už můžeme říci, že jsme urazili poměrně dobrou, dlouhou cestu a e, je to tedy důkazem pozitivního vývoje, o kterém jsem hovořil. Teď potřebujeme, aby členské státy e, se chopily tohoto tématu, aby ho přijali, protože jinak se nedostaneme dál. Ještě několik slov na závěr. Děkuji vám za vaši podporu, kterou co by Evropský parlament i, vnitro, i vnitrostátní parlamenty této otázce dáváte. Děkuji. Děkuji, pane Papovský. Na rozdíl od toho, co jsem původně říkala, nejdříve si vyslechneme paní Claude Franz Arno, ředitelku Evropské obrané agentury, protože oba dva příspěvky se konkrétně týkají obsahu prosincové rady a myslím si, že mnozí z vás se chtějí zeptat právě na obsah této rady, takže si myslím, že bude lepší, abychom měli nejdříve takovou eh, globální vizi, kterou nám zde teď eh, představí také Claude France Evropské obrané agentury, než zahájíme otázky a odpovědi. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, Arno. Omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. Měli jsme delegaci z jednoho z našich členských států na agentuře. Omlouvám se také, že možná budu opakovat něco z toho, co zde už zaznělo. To je vždycky trošku nudné, ale také to ilustruje to, že v celé řadě věcí se shodneme. Znovu tedy musím říci, že ta naše schoda je čím dál více viditelná, když se blížíme k té Evropské radě, od které všichni očekáváme silný signál, který ve strategickém kontextu jasně ukazuje, že otázky obrany a bezpečnosti jsou prioritní, mají životně důležitý význam a v těch rozpočtových podmínkách, které jsou tak obtížné, které dnes prožíváme, je nutno maximalizovat efektivitu výdajů v oblasti obrany a maximalizovat také to úsilí v oblasti obrany. A to jde cestou spolupráce, cestou využívání nástrojů, které byly vytvořeny v rámci Evropské unie. Jde to také cestou synergie s dalšími politikami Evropské unie. A neustálým angažmá, neustálým zapojením, myslím, že se to říkali všichni, hlav států a vlád, závazku z jejich strany, že se k tomu budou vracet, že se budou vracet k těm prioritám, které se stanovily a k těm orientacím, k těm různým směrům, které dali institucím Evropské unie. Samozřejmě hlavy státu a vlád jsou zodpovědné za obranu a za bezpečnost svých občanů. Takže ty otázky, které jim teď chceme položit, jsou skutečně v centru jejich odpovědnosti. Jde o to řešit tyto věci na poli Evropské unie. Většina z nich to dělá na poli NATO velmi pravidelně. Je nutno, aby zde tedy byla schoda, ale když se povede tedy tato diskuse na evropské úrovni, bude to znamenat, že je to také místo, kde je možno sladit své rozpočtové podmínky také to, jakým způsobem chtějí dávat prioritu těmto otázkám. A pouze toto je úroveň, kde je možno posilovat také to, co je těžké z hlediska tedy názoru, a vy jste proto mnohem kompetentnější než já, ale tedy posílit tu myšlenku, že vojenská akce v mnoha případech je volitelná. To znamená, můžeme hodně pracovat na prevenci, můžeme maximálně využívat těch synergií, pokud jde o právní stát, eh, podporu institucí, informovanost, to je zásadní, ale pak se může stát, eh, že nastane chvíle, kdy není jiná možnost než použití síly, anebo kdy alespoň tedy se využije tato hrozba potenciálního použití síly. Takže je to důležitý prvek eh, pro stabilitu kdy se tedy použije síla, nebo kdy zde tedy existuje hrozba použití síly a k tomu musíme mít tuto sílu a žádná obraná politika tento potenciál nenahradí. A v rámci tedy této kapacity si myslím, že je třeba, abychom byli také nároční, abychom byli velmi nároční o tyto, pokud je o tyto vstupní síly. To nebude jen otázka těch, kteří mohou tedy použít tuto sílu jako první, protože nemáme mnoho prostředků. Je důležité, aby Evropané byli schopni přijmout rozhodnutí o tom, že udělají tedy nějakou akci, kde bude použita síla a potom tato akce provedena nebude. Já jsem o tom hovořila i na poli OSN. Je důležité, aby Evropané, Evropané v rámci Evropské unie byli schopni krizových scénářích být touto vstupní silou, která potom umožní dalším aktérům, především OSN nebo regionálním organizacím, sehrát eh, svou úlohu stabilizátoru s celou tou politickou a strategickou legitimitou, kterou to sebou nese. To samozřejmě vyžaduje přijetí důležitých rozhodnutí právě teď, v této chvíli, protože je to naléhavá otázka. Je třeba podniknout konkrétní kroky, aby se zvýšila a zajistila tedy bezpečnost Evropanů. Nebudu se vracet k tomu, co zde zaznělo, protože všichni se uvědomujeme, že zde máme jasný signál ze strany našich hlavních partnerů z druhého břehu Atlantiku. Takže v rámci našich Závazku v rámci NATO a OSN se očekává od Evropanů, abychom poskytovali a zajišťovali bezpečnost a abychom měli dostatečné kapacity k tomu, abychom byli schopni zajistit tuto bezpečnost a stabilitu. My jako Evropská obraná agentura k tomu chceme přispívat. Kety Ashton o tom také hovoří ve své zprávě jako vysoká představitelka a zároveň také vedení Evropské obrané agentury navrhuje, aby se tedy konkretizovala tato slova. Je třeba mít konkrétní programy, aby se zaplnily ty nedostatky v těchto kapacitách a je třeba mít zde konkrétní pobídky, praktické pobídky k tomu, aby se zaváděly tyto programy vytváření kapacity. Matěj už hovořil o těchto programech, jednak se jedná o doplňování paliva za letu, to je jeden z hlavních problémů, který my máme, jeden z hlavních nedostatků. Spojené státy museli zajistit eh, přes 80 eh, těchto kapacit na doplňování paliva, paliva za letu. My jako Evropská obraná agentura jsme pracovali jak na krátkodobém a střednědobém horizontu, tak i z dlouhodobého hlediska. Pokud jde o ten krátkodobý a střednědobý horizont, tak tam se nám podařilo třeba pomoci Itálii. Itálie má tedy ty doplňovače paliva pro Boeing. My jsme tedy organizovali takové společné cvičení té italské kapacity spolu tedy s kami Francie a dalších států Evropské unie. Teď jde o to, aby se tedy potvrdila ta interoperabilita tří typů bojových letadel a tou italskou eh, jednotkou na doplňování paliva za letu. Je zde samozřejmě důležitá možnost využít 400M eh, jak pro doplňování paliva, tak i jako dopravní letoun. Pak je zde další otázka. Mít celou flotilu těchto eh, letadel, které budou zajišťovat eh, jak tedy doplňování paliva za letu, tak i dopravní, dopravní eh, kapacitu. To je tedy ta, to, ten letoun MRTT, to jsou multifunkční uh, Eh, letadla. Tam usilujeme o to, abychom dosáhli maximální synergie s programy, které velmi brzy budou završeny v některých eh, eh, našich členských státech, například ve Spojeném království a také ve Francii. Tam půjde o to, jakým způsobem se rozhodne o nákupu nových strojů. Takže jde o to, abychom z dlouhodobého hlediska vytvořili skutečnou flotilu, která bude schopná spolupracovat společně a poskytovat služby nebo tedy tyto služby různým státům Evropské unie. Další program, který nám připadá velmi důležitý, Remotely Piloted Air System, to jsou tedy pilotní systémy řízené na dálku. A francouzi tomu říkají drony, obecně tedy. Jedná se o to, že bychom pracovali na příští generaci těchto těchto zařízení. Tato příští generace se bude vyznačovat tím, že se tyto letouny budou moci využívat jak civilním, tak k vojenským operacím. Budou schopny začlenit se do evropského prostoru. Myslím si, že je to velmi dobrá ilustrace toho, co můžeme udělat na evropské úrovni. Na jedné straně budeme řešit eh, otázky legislativní, které jsou v pravomoci komise, tedy v iniciativě komise, dále no technické aspekty, aby to bylo možno zajistit, a bezpečnostní aspekty. A v rámci Evropské obrané agentury řešit také ten vojenský aspekt přípravy příští generace těchto systémů a mít eh, co největší společnou eh, možnost využívat eh, tyto kapacity, které existují v některých členských státech, které některé členské státy právě v této chvíli kupují. Takže tedy jde o sladění těch legislativních aspektů, technologických aspektů, bezpečnostních aspektů při přípravě té příští generace takže budeme pracovat na těch stávajících systémech eh, a budeme se zaměřovat tedy i na ty současné nákupy. Je třeba zaměřit se také na satelitní komunikaci a připravit se na tu příští generaci těch komunikačních, vládních komunikačních satelitů, zajištěných, zabezpečených. A poslední věc, velmi důležitá, a zde si jasně uvědomujeme, co přináší Evropská obraná agentura, že je to tedy jen skromný příspěvek v oblasti kybernetické nebo počítačové bezpečnosti. Tam je třeba pracovat na různých aspektech eh, této obrany, informatické obrany. Tam je třeba zajistit celou řadu věcí, školení, společná školení, výzkum a také ochrana našich misí, našich operačních štábů v rámci Evropské unie. A děláme to ve velmi úzké spolupráci s NATO a také s členskými státy. Já jsem teď přišla pozdě, protože jsme měli právě diskuzi s odborníky z Estonska, kteří jsou opravdu na špici, mají spoustu nápadů, spoustu nových myšlenek, které můžeme uplatňovat v oblasti právě této počítačové ochrany. To všechno bude na pořadu jednání řídícího výboru agentury. Tam budeme očekávat samozřejmě, jaká rozhodnutí přijmou ministři obrany, jak říkal Matěj, pokud jde o tyto programy. A na základě těchto připravených rozhodnutí bude nutné, aby hlavy států a vlád byly schopni právě podněcovat k realizaci těchto programů a kontrolovat jejich eh, plnění. Je třeba přistoupit k celé řadě otázek opravdu velmi konkrétně. Je třeba vyzvat ke spolupráci. Jak víte, ministři obrany podepsali minulý rok eh, kodex chování pokud jde o využití spolupráce, jsou tam velmi důležité prvky a zde znovu hlavy států a vlád na své úrovni mohou zajistit implementaci na národní úrovni. Když například v tomto kodexu chování se říká, že ministři obrany když řeknou, že programy ve spolupráci jsou tedy preferovanou možností pro vytváření kapacity, ale že jsou to také programy, které je třeba prioritně chránit eh, před rozpočtovými škrty, je třeba zajistit jim základní ochranu. Je jasné, že tento závazek nabývá mnohem většího významu, pokud ho převezmou také hlavy států a vlád. A je třeba také pracovat na různých prvcích, které mohou velmi konkrétně motivovat ke spolupráci v evropském rámci. Jde především o všechny daňové a finanční aspekty, které mohou tuto spolupráci podporovat. A je zde také velmi důležitý příspěvek komise prostřednictvím sdělení, které komise vydala. Hlavy států a vláda by měly dát eh, určité směry institucím, eh, tedy komisi, Evropské služby pro vnější činnost a dalším strukturám, jako je třeba Evropská obrana agentura, aby pracovali společně, aby se na maximum využili možné synergie. Já bych citovala jen dvě oblasti, kde tato synergie může být skutečně maximální. Jednak je to v oblast výzkumu, technologického výzkumu, to se zde opravdu zdůrazňuje v celé řadě vašich zpráv, jak Evropského parlamentu, tak i národních parlamentů. Opravdu zde hrozí, že ztratíme svou nezávislost, eh, pokud jde o ovládání technologií, opravdu těch klíčových technologií. A je třeba podporovat eh, tyto technologie, využívat eh, synergii mezi rámcovým programem pro výzkum, ale také mezi jinými zdroji financování které tedy musí identifikovat Komise Evropský parlament eh, a Rada s parlamentem by to potom měli potvrdit, ale je třeba kolem této myšlenky duality hledat všechny možné synergie, abychom neohrozili náš postup, náš pokrok v oblasti technologického výzkumu, protože když se dělají škrty, tak eh, první položka, kde se škrtá, je právě výzkum a vývoj. A to je chyba, protože tam eh, právě je možno ušetřit, ušetřit eh, a zároveň netrpět tím, že se bude škrtat v oblasti personálu a v, oblasti, v oblastech dalších. Další oblast, která se týká toho, kde je možno maximalizovat synergie, to je oblast průmyslu. Tam je třeba mít programy, mít peníze, mít také určité harmonogramy, ale zásadně je podívat se na to, co všechno může udělat Evropská obraná agentura spolu s Komisí pro malé a střední podniky. Mně přijde, že toto je právě zásadní fronta, kde bychom měli bojovat. Abych byla velmi stručná, tak si myslím, že v evropské rodině v širokém smyslu nebo tedy v rozšířeném smyslu, je také celá řada možností, kde tedy zvýšit synergie. My jako Evropská obraná agentura a také ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou vidíme, že je zde třeba jeden příklad, ve které, o kterém se eh, hovoří ve zprávě pana Gálera. Je třeba identifikovat společné potřeby ve vojenské oblasti, a mít zde opravdu plný soulad, plnou schodu s Okarem, který je tedy správcem programu. Hodně jsme také pracovali na modelech, které umožní chránit svrchovanost členských států a jejich rozhodovací proces na národní úrovni a především roli parlamentu, ale také zajistit, že se může tedy zajistit společné využívání prostředků, ten model řízení letového provozu, to je skutečně velmi dobrý model, který nám slouží k tomu, že je možno oba dva tyto požadavky sladit a může se to rozšířit i na další oblasti. Na závěr bych ráda ještě řekla, že to je právě věc, na které jsme velmi lpěli, abychom tedy přispěli v tomto zásadním okamžiku, kdy se připravuje diskuse Evropské rady ministru obrany. Je třeba jasně ukázat, že obrana je i nadále tedy prioritou a že je založena na konkrétních programech a velmi konkrétních pobídkách. Některé z nich nejsou plně dokončeny dnes v této chvíli a mohou být předmětem mandátu pro příští zasedání Evropské rady, jak říkal Mačej jsou zde určitá očekávání, nebo tedy určité odpovědi, které určitě veřejná, veřejnost očekává. Očekávají to i operátoři, ať už jde o velitele našich ozbrojených sil nebo o naše podnikatele. Děkuji. Děkuji, Claude France. Bylo to velmi komplexní, velmi úplné, určitě to vyvolá celou řadu otázek, takže já dám nejdříve slovo zástupcům národním parlamentům, nejdříve tedy Bogdan Kliša z Polského senátu, bývalý ministr obrany. Thank you very much. Eh, eh, eh. Děkuji za slovo. Dovolte mi na úvod zdůraznit, že Evropský parlament má velkou úlohu v tom, jak se připravuje právě ta prosincová rada. Už vlastně po třetí se setkáváme zde s vámi, abychom hovořili o všech otázkách, které se týkají budoucnosti společné bezpečnostní obrané politiky. Ta eh, nedávná zpráva je podle mého názoru eh, důležitá. Je tam celá řada velice důležitých eh, sdělení, ale já bych se chtěl vyjádřit k jedné části, která hovoří o tom, že Eh, vlastně neexistuje dlouhodobá vize společné bezpečnostní a obrané politiky. To zde říká komisařka Eštonová. Já to velice dobře chápu a jsem si vědom toho, že toto bude problematickou otázkou nikoli pouze pro tu prosincovou radu, ale i pro všechny činnosti a aktivity, které budou následovat po tom prosincovém summitu. Ehm, Společná bezpečnostní obraná politika sebou nese celou řadu otazníků a musíme také hovořit o kontextu této politiky. Za prvé je zde otázka vůbec toho spojení, integrace bezpečnosti a obrany. Jsem si jist, že v budoucnosti zde musí být soudržná evropská zahraniční politika. A ta by měla brát v otázku, ta by měla brát um, ehm, to by měla um, brát na vědomí i otázky bezpečnosti a obrany. A to měla by brát v úvahu i zájmy všech členských států i celé Evropské unie, co by jednoho celku. Za druhé, integrace těchto dvou nástrojů znamená, že ten náš přístup musí být komplexnější. Znamená to, že tam musí být eh, politická, politické nástroje, diplomatické nástroje, ekonomické nástroje. To vše musí celkově vytvořit eh, takový širší, komplexnější přístup. Už eh, v loňských letech jsme mm, si všimli různých úspěchů, můžeme citovat různé Eh, úspěchy této integrace, například eh, aktivita Evropské unie v Evropském rohu. Nicméně je zde ještě celá řada věcí, které se musí zlepšit. Pak jste hovořili o tom, že je důležité eh, zlepšovat vojenskou kapacitu. A i zde musí dojít k další integraci v celém tomto procesu. Tento vývoj musí být ještě více svázán, musí brát také v úvahu i stávající instituce, jako je Evropská obraná agentura, jako je e, náš plán e, vývoje e, vojenských schopností a také i základna vojenského zbrojního průmyslu. Zároveň je také důležitá spolupráce s NATO, ale to je zcela jiná kapitola, protože harmonizace mezi činnostmi v této oblasti mezi EU a NATEM je eh, pouze jednou z eh, takových eh, možných aktivit, protože zde máme ještě třeba program združování a sdílení vojené, vojenské kapacity, také program Smart Defense. To jsou všechno další činnosti. Další komentář se týká zprávy a řízení krizových operací. Myslím si, že na to bychom se měli soustředit ještě mnohem více. Za prvé z toho důvodu, že v této oblasti jsme byli úspěšní, tyto úspěchy jsou viditelné, a za druhé také kvůli tomu, že dochází k různým krizím. Například je zde um, nedávno také zde <clears throat> se eh, zásahy v Mali Čili myslím si, že zde musí být eh, eh, také zlepšené tyto kapacity vojenského plánování. Také to znamená i lepší eh, nadnárodní řešení, které se týkají těch různých vojenských kapacit. Už jsem hovořila o tom programu združování a sdílení vojenských kapacit. A pak je zde ještě otázka těch battle groups, těch jednotek rychlého nasazení. Myslím si, že bychom se této otázce měli věnovat ještě mnohem podrobněji, než eh, jak o tom hovoří zpráva vysoké představitelky. Na závěr bych chtěl říci, že jsme dosáhli velkých úspěchů, nicméně stále ještě nás čeká hodně práce. Evropská unie ještě nedosáhla v oblasti bezpečnosti a obrany plného potenciálu. Z toho důvodu musí společná bezpečnostní a obraná politika přinést více příležitostí a zároveň také musí zlepšit vojenskou koordinaci. V tomto kontextu by to společné evropské středisko mělo být považováno pouze za určitý předstupeň toho celoevropského vojenského štábu. A já jsem, nebo já doufám, že jednoho dne budeme svědky vytvoření takového institutu. Otázkou je politická vůle. Potřebujeme politickou vůli a také nové impulsy, jako tomu bylo například před devíti lety, kdy jsme, byli, kdy jsme se dohodli vytvořit evropskou strategii. Byla to vlastně taková první významná eh, mise Evropské unie, mise Altea. Takže velice se těším na ten prosincový summit, který eh, se bude věnovat právě společné bezpečnostní obrané politice. Děkuji, Bogdane. Dal bych slovo Eliovi Vitovi eh, z italské sněmovny poslanců. Ano, dobrý den, pane předsedo. Dobrý den, kolegové. Především chci poděkovat za zorganizování tohoto důležitého meziparlamentního zasedání. Je to další příležitost k tomu, jak potrhnout roli národních parlamentů i Evropského parlamentu v úsilí ztransparentnit rozhodnutí přijímaná v oblasti společné zahraniční bezpečnostní a obrané politiky. Jak jsme už říkali minule na zasedání ve Vilniusu, Evropská unie dnes není pouze združením států, ale je to také jednotný právní řád, který je založen na tom, že se sdílejí profily národní svrchovanosti a je zaměřen na podporu míru, míru bezpečnosti a lidských práv. Je tedy na parlamentech, na národních parlamentech a Evropském parlamentu, aby přijímali odvážnější rozhodnutí v této oblasti. Je zde vědomí, že není možno mít společnou evropskou obranu bez politické unie. Takže toto zasedání je dalším krokem, nesmělým krokem v tomto směru a v tomto duchu je třeba pracovat. Evropa, která bude jednotná na politickém poli, dá také průmyslu větší možnost, jak se tedy prosadit na našem kontinentu. Víme, že úspěch evropské obrany a tedy Evropské rady v prosinci závisí také na naší schopnosti diskutovat a rozhodovat o používání finančních zdrojů a Rozvoj našich kapacit, jak v civilní, tak v vojenské oblasti. Je třeba přispět eh, k využívání synergií v průmyslové oblasti, aby se lépe, lépe využila specifika jednotlivých členských států, aby se tím také zvýšila kolektivní bezpečnost. Nejde jen o naši vlastní důvěryhodnost eh, a naše pozici na mezinárodním poli, jde i o to, že je třeba zajistit potřebné zdroje k tomu, abychom měli na evropské úrovni schopnost rychlé reakce. Je tedy třeba sdílet zdroje, přistoupit tedy ke sdílení zdrojů, je třeba také posílit roli Evropské obrané agentury. A je také nutné podporovat průmyslovou spolupráci. Aby se zamezilo úpadku tohoto sektoru, Nejsou to nové otázky, ale právě nyní je nutné přinést konkrétní a adekvátní politickou odpověď. Na předcházející schůzi ve Vilniusu se řeklo, že parlament musí stimulovat diskuzi, která se bude týkat bezpečnosti a je třeba přijímat projekty, které zvýší důvěru občanů a umožní to také regulovat rychlou výměnu informace na tom, že budeme pracovat na metodě, na praktické metodě a v tomto smyslu já mám také návrhy. Pokud jde o metodiku, metodologii, tak každý parlament by měl vypracovat akty pro eh, kontrolu a pro orientaci pro své vlastní vlády, aby se tímto způsobem, určitým způsobem nasměrovali před eh, Evropskou radou. Myslím si, že by bylo důležité konstatovat, kde jsou nějaké společné elementy, vytvořit nějaký společný jmenovatel, který bude uh, nedílnou součástí těch kroků, které budou podnikat národní parlamenty. Je třeba vypracovat společnou komunikační strategii, komunikaci tedy pro komunikaci s občany, kde se uzná také civilní dimenze společné zahraniční bezpečnostní obrané politiky a také obecně struktur, které jsou určeny pro předcházení krizí. Pokud jde o Itálii, tak obě dvě sněmovny už měsíce pracují tímto směrem oblasti průzkumu dalších eh, aktivit, eh, abychom poskytli materiál pro prosincovou radu. V těchto dnech eh, se také završuje proces reformy vojenského nástroje v naší zemi a parlament, italský parlament v listopadu vydá závazné stanovisko k této reformě. Je také třeba potvrdit rozhodnutí vlády o prodloužení financování mezinárodních mírových misí. Tyto debaty jsou velmi cenou příležitostí k tomu, aby se přitáhla pozornost veřejnosti k evropské debatě a k otázkám evropské obrany. Itálie má specifickou odpovědnost, pokud jde o provádění rozhodnutí, která byla přijata. Vzhledem k tomu, že italské předsednictví bude probíhat poté, co budeme mít nový parlament a budou také obnoveny evropské instituce. Bude zde nová komise, nový vysoký představitel. I proto se s velkým zájmem účastníme dnešní schůze. Přeji vám hodně úspěchů v práci. Děkuji za Evropský parlament pan Gáler. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Děkuji vám za uspořádání eh, této eh, schůzky ještě po Vilniuském samitu, za možnost promluvit si eh, s kolegy z národních států ještě před příštím summitem. Děkuji vám také za konkrétnost, zejména tedy paní Arnold, co do projektů, které zde byly jmenovány. Myslím si, že z toho je jasné, že máme mnoho věcí, které potřebujeme dělat společně, ale kdy není jasné, jestli to jednotliví z nás zvládnou nebo vůbec musí dělat. A myslím si, že přesně proto je naprosto zásadní, abychom se na summitu bavili i o těchto otázkách. Je to například ehm, oblast, kde musíme být jednoznačně jednotní, tedy oblast upuštění od toho tradičního přístupu k obrané politice. Myslím si, že kolegové z národních parlamentů by skutečně na své vlády měli tlačit, aby vznikaly nové struktury, ale hlavně nové struktury v myšlení eh, na národních ministerstvech obrany a v příslušných agenturách. To je, myslím, ten největší problém, protože tam nikdo evropsky nemyslí. Myslí pouze národně, ale to si ve skutečnosti nemůžeme dovolit. Máme zde problematiku přebytečných kapacit v určitých oblastech průmyslu a na druhé straně jiné věci vůbec nezvládáme. E, některé země nejsou vůbec producenty, vždycky všechno někde nakupují a jiné země e, zase nemají dost zakázek. A proto je velmi důležité i na tomto samitu vysílat signály směrem za lepší spoluprací v průmyslové oblasti a i v oblasti evropských regulací, certifikace, standardizace a tak dále. Je potřeba zajistit, aby zde byl tlak na více společenství zde. E, má otázka k národním kolegům. E, víte o tom, že takto už to dál zkrátka nejde? a nemluvím teď o vás, mluvím o příslušných agenturách, o příslušných úřadech, jste připraveni i na těchto místech zavést tento nový způsob myšlení, zajistit ten společenský přístup, evropský přístup, abychom ty úkoly, před kterými stojíme, mohli skutečně řešit? Já jinak doufám, že tento summit bude příležitostí k diskusím přesně jako je tato a že brzy dospějeme k pozitivním výsledkům. Děkuji. Merci, je passe la parole. Děkuji a předávám slovo portugalskému kolegovi Juliovi Mirandovi Kaliovi. Muito obrigado, Sr. Presidente da mesa. Za slovo, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat předsedovi panu Elmaru Brokovi za to, že nás pozval na dnešní schůzi. Myslím si, že to je vynikající iniciativa ze strany Evropského parlamentu. Dále bych chtěl vyjádřit díky předsedovi Evropského parlamentu panu Martinu Šulcovi a také předsedovi Evropské rady panu Rompojovi. Myslím si, že jejich přítomnost také posílí význam těchto um, schůzí, těchto aktivit. Pokud zde chceme hovořit o společné bezpečnostní obrané politice a chceme ji zlepšit, musíme si být vědomi toho, co se vlastně skrývá za tím pojmem, za tou myšlenkou. Máme zde evropskou strategii v oblasti eh, obrany, ale ta vlastně byla pouze do roku 2003, potom to bylo v roce 2008 nějakým způsobem novelizováno, pozměněno ale je zapotřebí, aby ta revize této politiky byla opravdu důkladná, pokud má tato politika eh, být schopna reagovat na všechny výzvy, kterým dnes čelíme a pokud má být eh, opravdu eh, nástrojem pro obranu Evropské unie. A o to si myslím, že nám jde. Jde nám o to, abychom zde měli robustní společnou bezpečnostní a obranou politiku. Za druhé se domnívám, musíme se soustředit na oblast strategie. Pokud se podíváme do zahraničí, tak uvidíme, že velice často tam existují roztříštěné přístupy. Mm, máme zde určité bilaterální protokoly pro eh, spolupráci v oblasti bezpečnosti mezi některými zeměmi. Někde v určitých částech existuje taková určitá sporadická spolupráce. Některé členské státy mají mezi sebou určitou mm, míru spolupráce. Nicméně eh, ale ukazuje se, že třeba v případě Libie nebo v případě Mali bylo zásadní, abyste taková spolupráce existovala. A dalším velice dobrým příkladem je Sýrie. Myslím si, že ještě bychom měli více hovořit o otázce viditelnosti. Včera jsem mohl navštívit jeden uprchlický tábor. Byl to uprchlický tábor Syřanů. Napadla mě otázka, jakou roli v tom hraje Evropa víme, že přístup, náš přístup k Sýrii je charakterizován tím, že každý členský stát k tomu má svůj individuální přístup. A navíc ty přístupy jednotlivých členských států se různě mění, různě se upravují, ale stále je to ještě roztříštěný přístup. Rozhodně zde není žádný sdílený, mm, nějaká, nějaký sdílený pohled, e, například e, v v otázce Syrie. Musíme zde mít stejné schodné principy, ale zároveň si musíme zachovat určitou flexibilitu. Myslím si, že teď hovoříme o tom, že v rámci bezpečnosti a obrany musíme stanovit určité společné závazné principy. Samozřejmě, že tam musí být určitá flexibilita, ale potřebujeme alespoň ty hlavní zásady pro koordinaci. Některé členské státy se velice silně věnují těmto otázkám ale v některých, eh, a i občané jsou si vědomi toho, že to jsou důležité otázky. Já si myslím, že nemusíme občanům vysvětlovat, jak závažná je situace třeba v Sýrii. A navíc celá um, řada členských států pocitují na vlastní kůži eh, dopady krizí ve vedlejších regionech. Eh, jmenuji třeba Lampedusu. Musíme však říkat našim občanům, že se to netýká pouze uprchlíků a imigrace, že se to týká celkově bezpečnosti. Čili na jedné straně integrace, na druhé straně flexibilita, to je velice důležité, pokud chceme vybudovat eh, dobrou společnou bezpečnostní a obranou politiku. Pak je zde ještě třetí věc, k níž se chci vyjádřit, a to je zbrojní průmysl a jeho úloha. Stoprocentně souhlasím s tím, že je zapotře na vývoj našeho zbrojního průmyslu. Zároveň však ale musíme v tom našem přístupu skloubit všechny různé přístupy. V první řadě je to otázka ekonomická. Tento zbrojní průmysl navíc v celé řadě zemí eh, zaměstnává velký počet osob a dává velkou eh, přidanou hodnotu. Ale zároveň i zde nevidím žádnou eh, viditelnost toho zbrojního průmyslu v těch eh, v těch plánech, ale myslím si, že třeba právě v otázce ekonomiky nebo v, v těchto věcech je to velice důležité. Mm, hovoříme o tom, že dochází ke š- k rozpočtovým škrtům, který má, které mají velký dopad. Jak můžeme pomoci bezpečnosti a obrany k tomu, aby nedocházelo ke škrtání v jejich rozpočtech, protože to jsou takové, bezpečnost a obrana to je něco, co v čem se možná škrtá snadněji, ale musíme tyto oblasti chránit před velkými rozpočtovými škrty. Musíme se zamyslet nad tím, jak pomoci zbrojnímu průmyslu a obranému průmyslu mm, k dalšímu vývoji a jak ho ochránit. Pokud se podíváme konkrétně na tento průmysl, můžeme zkoumat jeho ekonomický dopad, sociální dopad a myslím si, že i to je určitý aspekt, eh, který musíme brát v úvahu, když hovoříme o obrané a bezpečnostní politice. Nesmí, nesmí docházet k tomu, že každý členský stát bude hovořit nebo bude eh, plánovat svou bezpečnostní, pardon, svou um, politiku v tomto, této oblasti průmyslu sám o sobě, aniž by bral v úvahu i ostatní členské státy. V dnešní době úspor a rozpočtových škrtů je dost eh, důležité, abychom um, o těch věcech hovořili všichni společně a abychom ehm, měli společný přístup který také zapojí všechna odvětví a všechny obory. Evropská komise by měla začít přemýšlet o tom, jak má vypadat rozpočet natolik, nebo jak má vypadat rozpočet, který bude schopen dostat všem závazkům eh, společné bezpečnosti obrané politiky. Děkuji, já budu muset eh, začít uplatňovat pravidla Evropského parlamentu, abych trošičku omezil časově vaše vystoupení, jinak nebudeme mít čas na to dát slovo našim eh, zde hostům na odpověď a další si nebudou moci vzít slovo vůbec. Takže vás prosím, abyste hovořili maximálně tři minuty. A dám slovo panu Dalpikovi z francouzského senátu. Tři minuty, pane předsedo. Vážení kolegové, za tři minuty přednesu pět připomínek. Za prvé, rozhodnutí zařadit obranu na pořad jednání Evropské rady hlav států a vlád je velmi dobrým rozhodnutím. Je to zásluhou pana Van Rompuje a já mu za to děkuji. Přejme si, kolegové, abychom nemuseli čekat dalších pět let na to, abychom o tom začali znovu hovořit. Za druhé, právě mlčky přihlížíme úpadku národních sil kvůli hospodářské krizi a jejím rozpočtovým následkům. Evropské národy mohly využít krize jako příležitosti k tomu, aby se spojili, ale bohužel k tomu nedošlo. Za třetí, v tom nezájmu evropských národů otázky obrany, i když se o to veřejné mění zajímá, tom nezájmu jsou tedy otázky, které je tlačí k tomu, aby obětovali své vlastní ozbrojené síly, a to z celé řady důvodů. Především kvůli tomu, že zde není žádná hrozba, kterou tedy takto vnímá veřejné mínění. A navíc, že by to byla duplikace NATO. Ale nesmíme si skrývat to, že hlavní důvod, který nám brání k tomu posunout se směrem k vytvoření evropské armády, je národní svrchovanost. Vlády by byly radši, kdyby zmizela jejich eh, vlastní ozbrojená síla, než aby uplatňovali svou svrchovanost. Opravdu nestojí za čtvrté za to jen protestovat eh, nebo volat po nějaké bílé knize, pokud jde o evropskou obranu, protože pokud nebudeme mít stát, tak nebudeme mít obranu, takže nic z toho nebude. A důvod je jednoduchý. Chybí nám zde nějaká instance, která by mohla rozhodnout mezi různorodými zájmy, takže nebudeme mít Evropu obrany, pokud nebudeme mít Evropu, tečka, Evropu jako takovou. Za páté, pokud opravdu chceme posunout vpřed evropskou obranu, pokud ji chceme rozvíjet, tak pustme se do toho, že si položíme otázku, jak překonat tuto svrchovanost. Vážení kolegové, francouzský senát vydal zprávu, schválně stručnou, v červenci, která nesla název abychom tedy ukončili Evropu obrany a vytvořili skutečnou evropskou obranu. Mám zde pár exemplářů, dokonce i v angličtině. Vidíte, kolegové, že děláme všechno pro to, aby ty naše názory byly srozumitelné. Jaké tedy jsou naše doporučení? Chceme vytvořit euroskupinu pro obranu. Opakuji, euroskupinu pro obranu. Mezi těmi, kteří chtějí a těmi, kteří mohou, a tam by už neplatilo pravidlo jednomyslnosti v rámci této euro, euroskupiny. Protože tak se jedině podařilo Evropě postoupit vpřed. Pokud jde o peníze, o měnu, tedy o euro, pokud jde o Schengen. Takže to je také cesta, jak postoupit vpřed na poli evropské obrany. Možná to může vypadat jen jako takový sen, ale jak říkal Steve Jobs, ti, kteří jsou dostatečně blázniví na to, aby si mysleli, že mohou změnit svět, tak ti to nakonec skutečně dokážou. A já si myslím, že my dokážeme změnit Evropu, pokud jde o obranu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Byl jsem trošku schovývavý, protože možná mi to vyčtete. Já jsem vám dal 3 minuty 50 místo 3 minut. A já tady nemám ale počítadlo. Ne, vy jste si to vy jste si to, já myslím, zasloužil, protože to, co jste říkal, si opravdu zasloužilo toto místo. A ta zpráva francouzského senátu si skutečně zaslouží, aby byla přečtená, když nebudeme tedy věnovat pozornost tomu titulu, který byl občas tedy spochybňován. Teď má slovo Maria Elena Kopa z Evropského parlamentu, která je naší zpravodajkou pro společnou bezpečnostní obranou politiku a na příštím plenárním zasedání předloží zprávu Evropského parlamentu ještě tedy před radou. Velice děkuji. Myslím si, že tato diskuse je opravdu e, včasná, že teď je dobrý čas o tom hovořit a je také dobré, že můžeme o tom hovořit s vnitrostátními parlamenty, protože právě vnitrostátní parlamenty by měly být tím pravým místem pro debatu o budoucnosti společné bezpečnostní obrané politiky. V Evropském parlamentu máme vysoká očekávání. Ta diskuse bude velice obtížná a je obtížná i v rámci Evropského parlamentu, protože teď procházíme obtížnou ekonomickou situací v Evropě. E, jsou se velké rozpočtové škrty a ty často míří právě na oblast obrany. Takže teď je právě chvíle na e, zlepšení společné bezpečnostní obrané politiky. Chceme si zachovat i nadále vysoké ambice, i když někdy ty hlasy, které zaznívají z jednotlivých e, členských států, nejsou příliš e, povzbudivé. Chceme, konstruktivně spolupracujeme s komisí a také i s úřadem vysoké představitelky, mm, jak komise, tak vysoká představitelka mm, vysílají pozitivní signály, i když nevždy je to natolik, kolik bychom si opravdu přáli. Je důležité, aby Evropa byla, nebo otázkou je, zda Evropa chce být subjektem, který zajistí bezpečnost, anebo zda chceme být pouze určitým takovým um, hráčem, který vlastně ale nemá žádné slovo na té mezinárodní scéně. Je důležité, abychom eh, stavili na spolupráci, koordinaci a také na posilování důvěry. A to si myslím, že bude úplně nejobtížnější ze všech úkolů. Dovolte mi několik komentářů. Za prvé, potřebujeme dobrou komunikační strategii. Blížíme, chystá se prosincový summit Máme zde speciální slyšení v Evropském parlamentu, konají se různé diskuse evropské, ve vnitrostátních parlamentech, ale není zde nějaká jednotná komunikační strategie a přitom je to velice důležitá politika, velice důležitá koncepce, která se týká bezpečnosti evropských občanů a myslím si, že by se to mělo vlastně stát i součástí přípravy na evropské volby. Za druhé, Chceme se věnovat všem prostředím, s ehm, složkám eh, pozemním, vzdušním, eh, kyberprostoru a tak dále. Eh, dále chci ještě říci, a o tom hovoří i zpráva vysoké představitelky, že je důležité soustředit se i na bezpečnost na moři a bezpečnost hranic. To jsou témata, která jsou nesmírně důležitá a navíc i aktuální. Je to zcela jistě věc, o které hned po summitu v prosinci musíme hovořit, musí se to dostat na pořad jednání hned, co by další věc. Dále, eh, ti, kteří chtějí eh, postoupit dále, musí mít eh, tuto možnost a ostatní je nesmí blokovat, ostatní to nesmí brzdit, tento potenciál. Čili musíme využít Lesabonskou smlouvu, musíme ji dovést do praxe. Uh, Eh, musíme hovořit o tom zřízení speciálního fondu. Máme tam také myšlenky, které se týkají toho, ehm, té spolupráce PESCO a tak dále. Dalším bodem jsou battle groups, ty jednotky rychlého nasazení. Musíme přemýšlet o tom, jak zlepšit jejich činnost, jak zlepšit pružnost, jak eh, z nich učinit skutečné jednotky rychlého nasazení. A o tom všem musíme otevřeně diskutovat. No a pak je ještě otázka NATO. 22 z 28 členských států EU jsou členy NATO. Čili zcela jistě zde není žádný konflikt, měli bychom společně hledat řešení. Na závěr ještě řeknu, že ten prosincový summit rozhodně nebude nějakým završením celého procesu, bude to pouze začátek celého procesu, eh, do něhož by se měly plně zapojit jak Evropský parlament, tak i vnitrostátní parlamenty a měla by navzájem dobře spolupracovat. Děkuji, vidím, že máš problém dodržet hutu. Já budu přísnější. Pan Lacroix z Belgie, ze sněmovny. Děkuji, pane předsedo. Za belgický parlament bych vám rád poděkoval za pozvání a Řekl bych vám také, že jsme odhlasovali usnesení o budoucnosti belgické armády v evropském rámci. Já vyzývám všechny kolegy z národních parlamentů, aby udělali to též. Děkuji také za tu francouzskou práci, to je velmi zajímavé. Pokud jde o krátkodobé a dlouhodobé plánování, vy jste paní eh, ředitelko hovořila o těch programech na doplňování paliva za letu a o bezpilotních letounech. My máme současné době problém s našimi stíhačkami. Vy jste hovořila o těch strategických eh, operacích eh, pro nákup. To je třeba, aby bylo zajištěno tak, aby to bylo úplně neprůstřelné kdybychom my místo M35 koupili to, co doporučujete vy, nevím, jak bychom mohli čelit těmto výdajům, proto se tady na vás obracíme. Jak to vypadá s nějakým evropským projektem letadel? Jak jsme na tom? Vy říkáte, že bylo vynaloženo určité úsilí, ale nevím, kam to vedlo. Neměli bychom mít skutečně evropské stíhačky. My ty technologie zvládáme, takže mohli bychom mít prostě stejný úspěch, jako tomu bylo u Airbusu. Nebudu se vracet k tomu, co říkali kolegové. Chtěl bych pouze jako poslanec, jako levicový poslanec zdůraznit jeden pojem, který je důležitý a který neobsahuje ty texty a ty věci, které zde zazněly. Jde o humanitární charakter evropských eh, obraných eh, operací. To je jeden z hlavních znaků evropské obrany. To znamená, že já jako levicový politik bych skutečně chtěl slyšet názor, váš názor. My jsme zaměřeni na obnovu země po konfliktech, o podpor, na podporu populace ve zemích konfliktu a nemáme zde žádný důležitý projekt v této oblasti. Proč bychom neměli mít třeba flotilu nemocničních lodí, které by mohly rychle zasáhnout v okamžiku konfliktu, anebo pomoci tedy populacím třeba v Libanonu, v Syrii, to by podle mě byl také způsob, jak smířit populaci občany s tou myšlenkou Evropy obrany, protože tak oni budou schopni přijmout ty eh, výdaje, protože nepůjde jenom o geostrategické zájmy, ale budeme také pomáhat eh, občanům jiných států. A já jsem dodržel svůj čas. Ano, já bych vám klidně dal ještě trochu více času, abych vám poděkoval za vaši disciplínu. Pokud jde o ty nemocniční lodi a další kapacity této oblasti, já myslím, že to je obsaženo, nebo bude obsaženo ve sdělení komise abychom měli tedy vlastní, vlastní kapacity, vlastní evropské kapacity v této oblasti. A ten příklad eh, nemocničních lodí je tam právě uváděn, pokud se nemýlím. Slovo má pan Božinovič z Chorvatska a ten nebude mít žádnou výmluvu, protože ten seděl v těchto lavicích ještě předtím, než Chorvatsko vstoupilo do EU. Uh, uh, Děkuji, Eh, já si skutečně vážím snahy a času, které investujete do rozhovoru, jako je ten dnešní. Rád bych zdůraznil, že toto je skutečně vysoce strategické téma nejenom pro budoucnost evropské obrany, ale i pro Evropskou unii jako takovou. Je podle mě naprosto zásadní, aby tato debata probíhala na co nejširším poli a aby zahrnovala veřejnost i politiky ze všech členských států. Chorvatsko eh, teprve nedávno vstoupilo do těchto jednání, ale otázky, eh, na které se sami sebe dnes ptáme, se nás týkají také. Jsme členskou zemí NATO už několik let a eh, nově jako členský stát Evropské unie vnímáme tato témata jako naše vlastní. Hrozí nám vlastně taková dvojí výzva. Na jednu stranu je zde nespokojenost eh, s úrovní technologické výzbroje našich eh, ozbrojených složek, ale na druhou stranu je zde několik málo těch, kteří by rádi podpořili velké vojenské zakázky i v této době eh, v takovém rozsahu, v jakém budou zapotřebí. A to z mnoha důvodů. Evropská unie potřebuje výhodnou politiku. Aby e, náš stát dobře fungoval jako e, členský stát, očekává se od nás od všech, že provedeme, implementujeme celou řadu evropských norem. Jsou to přizpůsobení, která znamenají e, podstatě určité problémy pro státní rozpočet, protože když budeme více utrácet na něco, tak něco jiného pak musíme seškrtat. A bohužel první na pořadu jednání při takovýchto škrtech je často obrana. Samozřejmě eh, implementace různých evropských politik jsou různě propojeny, eh, zejména v oblasti finanční. A je možné, že takové náklady budou nižší, pokud Evropská unie lépe pochopí, jaké jsou naše priority v obrané politice, v obraném průmyslu, ale i při analýze e, naší společné bezpečnosti. Tedy e, nejsou to jenom politické důvody, ale i finanční důvody. Bude stále těžší oddělit obranu od všech ostatních politik Evropské unie proto bych rád na závěr řekl, že jsem přesvědčen, že hlubší integrace v oblasti obrany už není jen možnost, ale je to naše reálná potřeba. Ještě drobný doplněk na závěr. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že eh, menší výdaje nejsou výsledkem pouze finanční krize, ale také je to výsledek tím, že naše země nečelí konvenčním hrozbám. Eh, proti čemu však může dobře bojovat evropská integrace? Děkuji. Děkuji, pan Kovač. Za Maďarsko. Eh, thank you very much. Eh. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Rád bych vyjádřil um, své díky výboru pro zahraniční záležitosti a podvýboru pro bezpečnost a obranu Evropského parlamentu za to, že sem přizvali zástupce národních parlamentů. Byl bych si jen přál, kdyby tady bylo zastoupeno více eh, parlamentů z členských států, ideálně všechny. Toto je totiž velmi důležité téma, je to velmi důležitý okamžik, těsně před tím, než se na konci roku sejde rada. Myslím si, že většina lidí, kteří tu sedí, ví, že máme celou řadu témat, eh, na který má eh, stávající vláda Maďarska, stávající převládající veřejné mínění eh, odlišný názor, ale mohu vás ujistit o tom, že pokud jde o dlouhodobou budoucnost Maďarska, souhlasíme, vláda i demokratická opozice, že budoucnost Maďarska je v euroatlantské integrační komunitě v NATO a v Evropské unii. V rámci stručnosti eh, bych rád načrtl několik hlavních leitmotivů, kterými se řídíme. Jednak eh, NATO a vedoucí úloha USA v NATO. To je podle nás dlouhodobou zárukou bezpečnosti Evropy a Maďarska. Ovšem Evropa, včetně e, států, které nejsou v NATO, e, musí přijmout svou vlastní roli v rámci obrany a bezpečnosti našeho kontinentu. Dále, pokud jde o globální roli NATO a Evropské unie, e, což je role, která se neustále stupňuje, zde jsme pro spravedlivou a efektivní distribuci všech závazků v souladu s kapacitou a potenciálem obou těchto organizací. Protože je fakt, že NATO asi musí mít všechny vojenské prostředky aby mohlo efektivně řídit zprávu eh, krizí, zejména při ozbrojených konfliktech. A Evropská unie naopak má potenciál a hospodářské možnosti předcházet ozbrojeným konfliktům a přispívat k rehabilitaci a rekonstrukci po takovýchto konfliktech. Za třetí, obrana je jistě daleko více, daleko složitější než jen výdaje na armádu nebo výdaje na obranu. Společná zahraniční a bezpečnostní politika a společná obrana může být vyřešena různými způsoby nepřímo. Například naší politikou vůči sousedským státům, sousedským regionům, jako je například středomořská oblast, středomořské partnerství, východní partnerství. Protože bezpečnost a stabilita u sousedů je důležitým faktorem pro bezpečnost a stabilitu i na našem kontinentě. V nedávné době nám eh, arabské jaro jasně ukázalo, že toto je pravda a měli bychom tento faktor zohledňovat i při nakládání s, východními, eh, s východním partnerstvím a s tímto celým regionem. Důležitost demokracie, právního státu, udržitelného hospodářského sociálního rozvoje, to jsou všechno eh, velmi důležité faktory, opět důležité faktory naší a, bezpečnosti. A to je, myslím, poučení, které si můžeme vzít z arabského jara. A nakonec, na závěr, bych rád eh, Evropský parlament vyzval k tomu, aby tlačil v prosinci na radu a rád bych vyzval také národní parlamenty, aby tlačili na své vlády v členských státech tak, abychom dokázali prosadit větší a hlubší integraci i v oblasti bezpečnosti a obrany. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má kolegyně Ana Gomeš z Evropského parlamentu. Uh, uh, v tomto kontextu uh, hospodářské krize a okleštěných rozpočtů bychom se v, při debatách o bezpečnosti a Eh, obrany měli také hovořit i o té průmyslové základně Evropy a myslím si, že zde by měla být zakázána ta politika takzvaných offsetů, protože to přesně vede ke korupci a navíc to odklání prostředky, eh, které jsou k dispozici na vnitrostátní úrovni na eh, obranu. Zlepší to, Evropská unie pak bude moci jednat jednodušeji a racionálněji. Nemám jednoduchý recept, jak to zlepšit, ale myslím si, že právě i um, ten uh, prosincový summit by měl ještě znovu přeskoumat, jak to vypadá s misemi uh, společné bezpečnostní občan, uh, a bezpe- uh, zahraniční politiky. A máme zde uh, z toho důvodu dochází k různým, nebo máme zde určité problémy, například uh, Mali. Také si myslím, že by se měla ještě posílit eh, část, která se týká námořní obrany, eh, dochází k piráctví, dochází také i k eh, sítím nelegálního převaděčství a nelegální organizované činnosti. Potřebujeme lepší fungování pobřežních hlídek. To, tato politika musí být jasně formulována členskými státy v roce 2015 se rozšíří Panamský kanál, což nám ještě přinese nové příležitosti, ale zároveň to přinese i další hrozby a rizika. Takže potřebujeme dobře formulovat tuto politiku v námořní oblasti. Pak je zde ještě otázka ochrany eh, hranic. Dále je zde Libie. Ehm, když hovoříme o bezpečnosti Libie, tak se to týká i ehm, bezpečnosti Evropy. Stávající mise EU EUBAM nemůže být eh, úspěšná, pokud se nezlepší eh, to, aby tato mise, ehm, tato mise musí zlepšit výcvik místních složek v Libii, protože jinak eh, vlastně se nezlepší ta situace. Členské státy byly vždy proti, některé členské státy ehm, chtěly ehm, vlastně pouze Eh, chránit své obchody v oblasti zbrojení, ale to je vlastně, to jde navrub eh, právě eh, síly evropské bezpečnostně obrané politiky. Takže tomu se musíme věnovat. A co se týče Syrie, tak tam musíme hledat politické řešení. Myslím si, že občas to vypadá tak, jako by někdo měl zájem spíše protahovat tuto válku, Ehm, také jste hovořili v několika případech o důležitosti humanitárních eh, misí. Myslím si, že musíme vycházet eh, z ochrany právního státu. Pak se musíme soustředit na, i na oblast kyberprostoru. A jde o to, že někteří naši partneři právě v oblasti kyberprostoru nerespektují základní principy ani základní lidská práva. Děkuji. Pan Pisko za Portugalsko. Pane předsedo, já vám, já bych rád položil několik dotazů, které možná eh, nebudou přímo eh, spojeny s mm, programem eh, prosincové rady, ale podle mého názoru jsou důležité, proto bych je chtěl položit. Tyto dotazy se týkají způsobů, jakým bude Evropská unie plánovat investice a vývoj informačních technologií v oblasti bezpečnosti a obrany. Podle mého názoru je to zásadní, pokud chceme zlepšit mm, naši geopolitickou situaci a zároveň pokud chceme chránit naši bezpečnost, pokud chceme chránit své občany v Evropě. Musíme mezi tím najít rovnováhu křehkost celého toho našeho systému se ukázala eh, nedávno, když došlo k odhalení toho obrovského eh, skandálu se špionáží. Takže se ptám, jaká míra spolupráce existuje v kyberprostoru? Má Evropská unie nějakou společnou strategii nebo přemýšlí o tom, že by takovou strategii přijala? Taková strategie by měla chránit naši svrchovanost. Také se ptám, zda Evropská unie hodlá vypracovat takovou strategii, která má zavést do praxe opatření pro ochranu kyberprostoru. V této oblasti je zapotřebí dostatečné pozornosti, protože právě nedávno jsme byli svědky toho, jak křehké a zranitelné jsou všechny naše informační systémy. Myslím si, že pro nás je teď nastala dobrá chvíle na to, abychom mm, se znovu zamysleli nad tím, jak chránit své informační systémy, jak chránit kritické eh, infrastruktury. Ptám se, zda těmi stávajícími systémy jsme schopni ochránit naše vybavení proti útokům z jiných e, zemí. Teď se hodně hovořilo o USA, ale myslím si, nebo jsem si jist, že jste celá řada dalších zemí, které vyvíjí podobnou činnost a které navíc zdaleka nejsou tak dobrým partnerem Evropské unie, jako jsou USA. Takže si myslím, že bychom si měli uvědomovat i tyto vše skutečnosti. Děkuji. Děkuji a na závěr pan z Evropského parlamentu. Eh, thank you, President. Děkuji vám, pane předsedo. Zaznělo zde mnoho důležitých bodů o bezpečnostní obrané politice Evropské unie. Já mám eh, hodně zvláštní otázku, která se zakládá na jednom z nich. A ta se týká konzistentní spolupráce, kdy je zapotřebí s NATEM a také se to týká eh, příslušné koalice ochotných v rámci solidarity v rámci solidarity mezi demokratickými státy, jako je třeba Evropská unie, kdy se budou používat společné prostředky na zajištění míru nebo prevenci agrese. Občas e, zaznívala veta z určitých zájmových skupin, která zabraňovala Bezpečnostní radě OSN v činnosti. Obvykle byl tento přístup zejména v podobě veta vůči konkrétním aktivitám, eh, v tom smyslu, že se koalice ochotných pak postavila proti stanovisku vetujícího státu, což bylo většinou Rusko a Čína, kdy to vypadalo tedy, že všechny ostatní státy jsou proti ním, což jim dávalo silnější pozici na mezinárodní scéně. Musíme si uvědomit, že svět kolem nás roste s námi nebo bez nás. Vezměme Rusko nebo Čínu. Rusko zatím není eh, členský stát EU, ale vezměme si, eh, jaké ty členské státy v Evropě jsou a jak by vypadala příslušná koalice ochotných do budoucna. Co to pro nás všechno znamená? Eh, budeme na prosincovém summitu muset znovu vypracovávat eh, celou naši politiku a nebo se spokojíme pouze s tím, že eh, v příslušné době se spokojíme s tím, že zkrátka evropská vojenská aktivita proběhne, pokud, jenom pokud ji Rusko nebude považovat za nelegální. Děkuji vám. Děkuji za všechny tyto příspěvky. Děkuji také panu Lakruovi, který hovořil eh, o tom eh, příspěvku Senátu a dám za chvíli slovo Antoniu Miserolovi, který je ředitelem Evropského institutu pro bezpečnostní studie, ten už nás tady nějakou dobu poslouchá. A ten eh, nám předloží takový komplexnější pohled na to, jak to bude vypadat, co můžeme očekávat a na závěr dám slovo Claude François a Mačeju Popovskému, aby nám přinesli několik odpovědí na otázky, které jste zazněly a pár slov závěrem. Děkuji, pane předsedo. Já bych tady neměl uvádět další prezentaci, ale spíše shrnout tu dnešní debatu a debaty, které zazněly i na jiných fórech, kde jsem měl příležitost se minule také zúčastnit. A to buď zde, v Evropském parlamentu, nebo v národních parlamentech, kde mě, kam, kam mě také pozvali. A dále budu hovořit anglicky. Bylo zde správně řečeno, že volba pana Van Rompuje vést debatu o obraně prosinci, že to byla taková sázka, byla to, bylo to riziko, které on na sebe vzal a já si myslím, že to, co zde zaznělo dnes i minule, jasně svědčí o tom, že se ta sázka vyplatila, když srovnáte stav diskuse o obraně v Evropě před několika měsíci, když se podíváte na to, co bylo v těch uplynulých měsících řečeno, uděláno, publikováno, tak vidíte, že je zde už teď velký rozdíl. Je zde velká úroveň schody a konsensu v celé řadě naléhavých věcí, které byly zdůrazněny, identifikovány jak v Evropském parlamentu, tak v národních parlamentech, tak i ze strany odborníků. Institut na evropské úrovni je právě součástí této expertní komunity. Jde o to, že se shodujeme v podstatě na tom, jak posuzujeme současnou situaci. Na jedné straně zde máme tedy výzvy pro Evropskou unii a na druhé straně také pokles vnitřních zdrojů v Evropské unii. Klesají rozpočtové zdroje, ale také politické zdroje, pokud jde o interní soudržnost Evropské unie a ochotu koordinovat. Když se pozorně podíváte na to, co bylo dosud uděláno, a to jak na straně institucí, tak na straně nezávislých reflexních skupin a výzkumníků, tak si myslím, že je to velmi reálné hodnocení toho, čeho je možno v prosinci a možná i poté dosáhnout dosáhnout. Je to velmi realistické hodnocení stavu věcí, dostupných zdrojů, koncenzu, které existují mezi občany. A to už je určitý majetek, určitý základ, na kterém bychom měli stavět. Určitě není na mě, abych odhadoval, jaká budou nakonec rozhodnutí prosincové rady, ale ten proces už teď eh, přispěl k potenciálně pozitivnímu výstupu. Ten proces sám je už součástí tohoto výstupu a myslím si, že to je věc, kterou bychom měli říkat i našim vedoucím představitelům. Nicméně je zde jeden bod, eh, na který bych rád upozornil. Konsensus, ta schoda, samozřejmě jsou zde pořád ještě odchylky, rozdílné názory, jak rychle nebo kam až bychom se měli integrovat, koordinovat eh, v Evropě v sektoru obrany, ale je zde taková široká schoda ohledně toho, co by mělo být do určité míry uděláno. Ale ten chybějící článek tady je účast eh, občanů v debatě. Já bych neřekl, že občané se vášnivně účastní této debaty. Určitě někteří z nich eh, mohli sledovat eh, tuto záležitost. Ale když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, ne v posledních měsících, ale obecně, a máme i stručnou zprávu o tomto, tak je opravdu šokující podívat se na to, že na jedné straně mezi zdroji bez, nebezpečí, které tedy vnímají občané, jsou na posledních příčkách právě ty zdroje nebezpečí, které mohou být vyřešeny vojenskou silou. Takže právě proto tedy eh, vojenská síla je vnímána jako něco, co nedokáže příliš k bezpečnosti prospět. To je tedy první, první bod. A druhý bod je, že v průběhu let evropští občané systematicky říkají ano, pokud se je zeptáte, zda chtějí více evropských společných akcí na mezinárodní scéně, větší aktivitu ze strany Evropské unie, pokud jde o řešení krizí, humanitárních krizí, ale i politických krizí a bezpečnostních situací v okolí Evropy a v celém světě. Ale vždycky říkají ne, když se jich ptáme, zda by měly být navýšeny prostředky. Takže to je další chybějící článek v této debatě a my si musíme uvědomit, že právě v tom leží část problému. Není pravda, že občané nemají vůbec zájem o to, co se děje ve světě a kolem nich. Pokud jde o krize a Syrie, před několika měsíci byla tedy skutečně eh, zdrojem této krize, tak eh, potom to jasně vede k jejich očekávání. Oni očekávají nějaké odpovědi od eh, politiku. A právě ten fakt, že nakonec několik parlamentů se rozhodlo proti vojenskému zásahu, to pravděpodobně odráží převažující náladu mezi evropskými občany. Je zde taková únava z těch zásahů, z těch intervencí. A ten příklad eh, před 12 eh, lety jasně ukázal, že sám vojenský zásah nepomůže vyřešit ty problémy. A právě na tom je třeba tedy více pracovat. Musí na tom více pracovat zákonodárci, reflexní skupiny, političtí vůdcové. Je třeba tedy více komunikovat s občany, přesvědčit je o užitečnosti toho, o čem dnes a jindy diskutujeme, aby se zvýšila jejich bezpečnost. Je zde celá řada případů a Catherine Ashton je prezentovala jako ekonomický případ, jako případ pro roli Evropské unie ve světě, ve světě, ve kterém žijeme, že chceme pořád tedy přispívat k tomu, aby ten svět byl lepší v situaci, která je nebezpečná, nestabilní, čím dál více. Takže to si myslíme, že bychom měli čím dál jasněji říkat a potřebujeme k tomu určitý proces. V tom je normálně Evropská unie velmi dobrá v porovnání s jinými subjekty a organizacemi rozbíhá procesy, neustále je monitoruje, monitoruje vývoj a politická rozhodnutí, která se potom implementují. A to je pravděpodobně ten poslední kousek iniciativy, který bude vyžadován v následujících týdnech před samitem i po něm. Je třeba tedy jasně říci občanům, jak to vypadá a spustit ten proces, který zajistí kontinuitu toho, co bude rozhodnuto. Budou tedy velmi konkrétní úvahy, konkrétní rozpravy na pořadu jednání, už zde byly představeny a bude to tedy i širší debata a já myslím, že my všichni budeme usilovat o to, aby pro evropské integrační politiky a celou Evropskou unii by byl tento rok Evropské obrany skutečně přínosem. Děkuji. Bylo to opravdu velmi eh, schrnující. Děkuji tedy a dávám slovo Claude France, aby zodpověděla několik konkrétních otázek, které zde zazněly a aby řekla pár slov závěrem. Děkuji, Arno. Chtěla bych říci, že zde byly zmíněny velmi důležité oblasti. Zmínili je mnozí z vás. A určitě si zaslouží, aby se jim věnovali hlavy států a vlád. Je to pokryto zprávou Katy Ashton. Také námořní bezpečnost, jak říkali paní Gomeš a paní Kopa. Otázka nemocničních lodí, to samozřejmě může být součástí různých aspektů námořní politiky. Evropské obrané agentuře jsme vytvořili takovou sítě. Tam jde o to, abychom mohli reagovat eh, a jsme připraveni ten systém námořní bezpečnosti propojit s tím, co dělá komise obecněji v oblasti námořní bezpečnosti. Pan Gáler hovořil o otázce certifikace a standardizace. Já si také myslím, že je to zcela zásadní otázka. Je tedy technického charakteru a určitě bude řešena na úrovni hlav států a vlád a my jako Evropská obrana agentura jsme připraveni odpovědět na mandát, který nám bude dán. Další oblast, která zde zazněla, je energetika. Hodně jste hovořili také o kyberbezpečnosti. Evropská obrana agentura navrhuje určité prvky, ale my jsme si vědomi toho, že je to pouze malý příspěvek k mnohem globálnějšímu úsilí, který musí Evropská unie vynaložit na ochranu kyberprostoru. Chtěla bych odpovědět panu Klichovi. Ano, tato spolupráce s NATO je zásadní. Máme neustálý kontakt s ACT, jak si přejete ve všech tématech, eh, která řešíme, pokud jde o pooling and sharing a smart defense, a to i v oblastech, a teď nejde tolik o to rozdělení, o kterém hovořil další řečník zde, mezi tím eh, pouze vojenským eh, příspěvkem, to znamená tedy NATO, a potom ochrana právního státu, lidských práv a tak dále, to by bylo zase spíše na EU. Evropská obraná agentura právě pracuje na těch eh, bezpilotních eh, letounech, na těch eh, dronech a na doplňování paliva ze letu. Ale uvědomujeme si, že i u těch kapacit, které mají silnou vojenskou konotaci, je třeba využít synergii v rámci Evropské unie. A chci zdůraznit, že jsou to kapacity, které se vyvíjejí za využití prostředků Evropské bezpečnostní obrané politiky. Jsou to prostředky členských států, které dávají ve prospěch operacím, které se rozhodnou vést buď na národní úrovni, nebo v rámci NATO, v rámci OSN, v rámci EU. Pokud jde o ta letadla, máme tři letadla plus americká letadla, takže máme zde tedy konkurenci mezi třemi stíhačkami, nebo tedy bojovými letouny. My jako Evropská obrana agentura k tomu přispíváme. Zadali jsme studii o budoucích leteckých systémech, kde se řeší tato otázka a budeme postupovat na základě toho, co politicky rozhodnou členské státy. Můj osobní dojem je, že zde máme trošku podobný přístup jako u těch dronů. Bezpilotních letadel jsou zde věci, které nakupujeme. Čím více postupujeme společně, tak tím je to lepší. A za druhé, pracujeme s ohledem na budoucnost, abychom měli evropské programy v budoucnosti otázky, které se týkají euroskupiny a neustále permanentní tedy strukturované spolupráce, tak tady bych si dovolila jednu poznámku. Někteří z vás už to říkali. Překvapením společné bezpečnostní obrané politiky je role malých a středních států, které nesou zodpovědnost například Finsko, pokud jde o námořní dohled, Estonsko, pokud jde o eh, kyber eh, ochranu, také Rakousko sleduje celou řadu našich aktivit, eh, Nizozemsko, to jsou tedy střední země, pokud jde o doplňování paliva za letu. Takže to všechno je očekáváno a to vše bude možné v omezenějších skupinách když se stejným způsobem zapojí i ty velké země. A tam si myslím, že máme prostor, aby se to ještě rozvinulo, aby ty největší státy Evropské unie skutečně sehrály svou roli. A my jsme hovořili o těch eh, takzvaných enablers, eh, to se těžko překládá do francouzštiny, v každém případě je nutné, aby se zapojili, protože mohou podnítit všechny ostatní k akci mohou podnítit akce především ty velké členské státy, aby začaly pracovat na takových věcech, jako eh, jsou třeba ta témata, o kterých jsme hovořili, doplňování paliva za letu a tak dále. My, Evropané, bychom měli být schopni také nést eh, část eh, břemene. To se očekává také nejen od těch velkých států ale od všech. Hodně, co se také očekává v průmyslové oblasti. Já jsem slyšela poznámky o tom, že zde máme dvě Evropy. Uh, velké průmyslové podniky, pak máme ty země, které mají málo průmyslových podniků a spíše malé a střední podniky, ale nemůžeme někdy říct, že nemáme průmysl vůbec, musíme najít nějaké, nějaké nástroje. Samozřejmě ty situace nejsou schodné, ale musíme najít nějaký nástroj, abychom zajistili místo i malým a středním podnikům a těm nově příchozím v zásobovacím řetězci, ve společných programech a je důležité zajistit silnější podporu i těm novým aktérům v oblasti obrany a malým a středním podnikům. A myslím si, že právě to můžeme také očekávat od Evropské rady, aby našli způsob, aby každý mohl ten svůj průmyslový potenciál uplatnit v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky. Děkuji, děkuji, Claude France. Mači Popovský na závěr. Uh, Děkuji za slovo. Tato diskuse znovu ukázala, že pokaždé, když hovoříme o bezpečnosti a obrany Evropy, musíme se na to dívat z širšího pohledu, z širšího kontextu a musíme také brát v úvahu zprávu otázky i ekonomické a hospodářské politiky. A z toho důvodu je důležité, že se hlavy stát a vládů více zapojí do této diskuse, více kdy jindy. Až si přečtete zprávu vysoké představitelky Eštnové, tak si povšimněte, že ona nenavrhuje vytvoření nějakých nových struktur, ani, nevytvá, ani nenavrhuje nové kompetence. Nechceme nikomu přebírat jeho pravomoci, neusilujeme o získávání nějakých nových pravomocí. Chceme pouze prosazovat větší konvergenci, chceme aby v této oblasti všichni více přemýšleli, mm, jak spolupracovat. Také je důležitá otázka vnitrostátního plánování, o tom hovořil pan Galer a e, zpráva paní Catherine Ashton o tom dokonce, se o tom dokonce speciálně zmiňuje. Nechceme vytvářet, nechceme e, zřizovat nějaký nový subjekt, nějaký nový úřad, který by se měl věnovat těmto otázkám, ale chceme aby tyto věci byly nadále v pravomoci vnitrostátních parlamentů, nicméně, aby se o nich diskutovalo i na té nadnárodní úrovni. Velice souhlasím s panem Klírem, že Eh, tato politika, bezpečnostní a obraná politika je součástí naší zahraniční politiky. Někdo, někdy to nazýváme komplexním přístupem. Zcela jistě je to jedním z našich nástrojů, který má Evropská unie k dispozici společně třeba s politikou, eh, s rozvojovou politikou a s diplomací. <clears throat> Jsou zde ještě některé nevyřešené otázky, například eh, jak se díváme, nebo jak zabudeme přistupovat společně k budoucím hrozbám. Už jsem se pokusil na eh, toto zareagovat, když jsem popisoval, že vlastně musí dojít k přehodnocení toho, jakou roli chce Evropa hrát v geopolitické situaci. A možná by to právě nakonec eh, to povede k tomu, že přijmeme nějakou společnou strategii, ale nesmíme to předjímat. Objevují se nové hrozby, Některé z nich jsou eh, velice naléhavé a týkají se velké části evropské populace. Už jste také, eh, řada z vás eh, o tom hovořila, je to nebezpečí v kyberprostoru, je to bezpečnost na moři, mm, problémy na Lampeduze. To jsou všechno takové mm, hrozby, na které musíme reagovat. A pokud chceme zvláště reagovat na ty nové hrozby, Mm, je to i jeden ze způsobů, jak prosazovat mm, evropskou politiku u našich občanů. Dále, hovořili jste o využívání e, prostředků a kompetencí společné bezpečnosti obrané politiky pro humanitární akce a operace. Samozřejmě, že můžeme využívat veškeré naše kapacity pro humanitární akce. Už jsme tomu tak činili i v minulosti. Um, už jste také hovořili o té námořní operaci Atalanta, která vlastně začala tím, že poskytovala ochranu lodím, které dovážely eh, v rámci Světového potravinového programu, které dovážely potravu eh, na Soma- do Somálska. Pak eh, paní Gomez hovořila o financování společné bezpečnostní a obrané politiky. Už jsme o tom také nedávno hovořili. Zatím ještě se členské státy nedohodly na tom, že by e, se zde zřídil speciální fond pro e, začátky, pro zahajování těch operací, ale zároveň e, je zde dohoda o určitém mechanismu pro rok 2015, takže jsou zde určité vyhlídky ale nesmíme zapomínat na to, že SBOP má také civilní rozměr, a to možná dnes zde nebylo dostatečně zdůrazňováno. E, zpráva e, Catherine Ashtonové o tom hovoří. Je důležité také tuto politiku zaměřovat i na otázky civilní ochrany, civilní obrany a sami jistě znáte Eh, situaci, jaká je třeba v Libii nebo jaká je v africkém rohu, kde máme také v současnosti misi EUCAP Nestor. Další otázka se týkala kyberbezpečnosti. Můžeme říci, že v, současné, v současnosti už existuje eh, společná evropská politika pro kyberprostor, která vznikla začátkem tohoto roku. Nejprve zde bylo sdělení vysoké představitelky. V červnu toto podpořila a souhlasila rada. Zároveň Evropská komise předložila legislativní návrh na zřízení pardon, na směrnici o bezpečnosti sítí, nicméně té legislativní práce ještě probíhají. A paní Kopa také upozornila na nevyužitý potenciál Lisabonské smlouvy. Opět vedeme diskuse s, vnitrostát, s vnitrostátními parlamenty, ale není zde dostatečná chuť využít různé možnosti, které přináší Lisabonská smlouva, třeba využít posílenou spolupráci. Zkusili jsme to v roce 2011, nevyšlo to 2012, opět bez úspěchu, takže musíme si připustit, že zde není dostatečný konsensus a to stále platí. No a pak jste ještě se ptali na komunikační strategie, na komunikační uh, plány. To je zcela jistě důležité, ale opět eh, zde narážíme na otázku národní svrchovanosti. Myslím si, že komunikace je mm, věc, které se musí věnovat eh, všichni, jak vysoká představitelka, ale tak i vnitrostátní parlamenty, vlády. Všichni se musíme snažit oslovit občany a vysvětlit jim, že společná nebo že bezpečnostní a obraná politika je věc, která je důležitá. Děkuji. Děkuji. Máme ještě trochu času, ale musím říci, že to byla skutečně velmi nabitá vystoupení. Já vám děkuji za to, že jste přišli. My budeme s velkým zájmem sledovat poslední vývoj před radou a potom samotné zasedání rady. Sejdeme se na meziparlamentní konferenci za řeckého předsednictví příští rok v Dubnu. A při této příležitosti určitě budeme mít možnost eh, okomentovat výsledky této rady. Protože si všichni určitě uvědomujeme, že to bude začátek procesu implementace rozhodnutí. Bude to určitě trvat mnohem déle než nějaké rychlé okamžité dopady. A jak říkal, jak říkali kolegové z národních parlamentů, nebude to schůze před další, která bude následovat za pět let. To rozhodně nechceme. Chceme, abychom pracovali pravidelně, soustavně a nenechali se zabrzdit krizemi, které jsou před našimi dveřmi. V každém případě děkuji panu Miserolemu, paní Arno, panovi, panu Popovskému, kteří s námi pravidelně komunikují. Děkuji také vám z národních parlamentů za to, že jste sem přicestovali. A, a oznamuji vám, že zde máme bufet, tak před tímto sálem já vám ještě jednou děkuji za účast a přeji vám dobrou chuť.